Uh, Vážení přátelé, dámy a pánové, vítejte. Eh, vítám také zástupce rakouského předsednictví. Sleduji, jestli někdo dostal eh, kravatu od rakouského předsednictví. Asi si to vezmeme na příští schůzi. Eh, protože ne eh, všichni to dostali. Je to úžasná modrá kravata. Eh, tak uvidíme do budoucna. Vítejte na našem výboru, zahájíme jednání a vaše prezentace za tři minuty. A ještě předtím bych chtěl vám říci, jak dokončíme to hlasování protože hlasování, jak víte, bylo přerušeno ve 12.30. A rozhodli jsme se, že budeme že bychom pokračovali ve 12.30 bez tlumočení a někteří kolegové navíc odešli ze sálu. Kontaktoval jsem kolegy z výboru Envy protože se jednalo o stanovisko k zdravotnickým službám a technologiím, stanovisko určené pro výbor Envy. Kontaktovala jsem zpravodajku paní Cabeson Ruiz a předsedkyni výboru paní Valán. A oni jsou eh, připraveni přijmout naše kompromisy, eh, zohlednit je okamžitě to znamená, že 90 našeho stanoviska bude okamžitě převzato a zohledněno výborem Envy. A zbytek asi 10 to dokončíme 3. září, tedy jeden týden před tím, než se bude hlasovat na výboru Envy, Vysvětlili mi, že to stačí z časového hlediska, aby eh, část našeho stanoviska tedy přišla až týden před eh, zasedáním výboru Envy. To znamená, že z tohoto pohledu je všechno v pořádku. Dokončíme to i eh, ve schodě s tlumočníky, s přítomnými kolegy. A vemte tedy na vědomí, že se bude hlasovat 3. září programu. Na 3. září jsme stejně měli hlasování, takže to není nic nového. Plánovali jsme, že budeme mít třetího hlasování, takže z tohoto hlediska je to v pořádku. Paní eh, Víring, která je předkladatelkou stanoviska, souhlasí s takovýmto řešením. Eh, je to tedy nejlepší možné řešení, abychom tedy 3. září to v klidu dokončili a výbor Envy zohlední všechny eh, kompromisy, které už jsme odhlasovali. Paní Cabeson Ruiz mi to říkala, já jsem s ní před chvílí telefonicky mluvil. Řekla mi, že zná všechny kompromisy výboru ITRE a že je připravena je zohlednit. Možná ne o všech eh, bude hlasováno pozitivně na výboru ENVY, ale ona je tedy zohlední. Druhé stanovisko, to se týkalo COP21, já jsem byl autorem a pan Peter Líze je hlavním zpravodajem na výboru Envy. A obvykle ten postup je velmi jednoduchý. Výbor Envy na základě eh, dobré spolupráce mezi oběma výbory obvykle přijímá všechny pozměňovací návrhy ITRE a zapracovává je do své zprávy. A obecně s tím tedy není problém a kompromis na výboru ITRE, to bylo vlastně jediné hlasování, které se mělo odhrát v těch 12.30. A kompromisy byly podepsány, podepsalo se po to EPP, SD, EKR, ALDE zelení a EFDD. Dvě politické skupiny, ENF a GUE, se nepodepsaly pod tento kompromis. Ale jak víte, je to drtivá většina, tyto politické eh, frakce, drtivá většina našeho výboru se tedy shodla na tomto stanovisku a pro Envy tedy není problém to zohlednit okamžitě. A nemusí ani čekat do 3. září. Ale oficiálně se o tom stanovisku bude hlasovat 3. září. Na tom plánovaném zasedání 3. září. Z hlediska dohody na našem výboru, a abychom tedy vyšli vstříc všem politickým skupinám, abychom hlasovali v době, kdy je k dispozici eh, tlumočení. Tak eh, abychom dodrželi mnohojazyčnost, protože to je důležité mm, pravidlo v našem Evropském parlamentu, tak jsme se rozhodli postupovat takto. Máte nějaké dotazy nebo poznámky? Pan Javor. Děkuji. Nechci zabírat mnoho času. Já děkuji za vaše úsilí vyřešit tento složitý problém. Myslím, že u COP24 je to celkem jasné, ale chci poukázat na možný problém, pokud jde o tu změnu směrnice o hodnocení zdravotnických technologií. Co se stane, když výbor ITRE neschválí celou zprávu, zamítne ji? zatímco tedy výbor Envy zohlední kompromisy, které už byly schváleny, ale ta závě- to závěrečné hlasování o zprávě bude negativní, takže pak to stanovisko nebude schváleno na ITRE, ale přitom ty kompromisy, které jsme už dnes schválili, budou výborem Envy zohledněny. Jak by se vyřešila takováto situace? mohu odpovědět velice jednoduše. Pro mě to je moc složité, než abych vám to řekl hned, takže vám odpovím později. Tak a teď dovolte, abych už vřele přivítal eh, rakouské předsednictví ještě jednou a omlouvám se. Je to možná i lepší eh, mít eh, takovou tu předběžnou diskusi, než abyste museli čekat, než doděláme hlasování. A vy jste tedy hlavním bodem našeho programu. Ještě to tady najdu. Mám tady toho hodně na stole. Rakouské předsednictví, první návštěva. spolkový ministr školství, vědy a výzkumu se zaměřením na výzkumy a dárné otázky. Velice eh, vás tady vítám. Vítám tady paní Margaret Šrambekovou a vy zodpovídáte za průmysl a digitální agendu. A pak tady máme pana Fasmana, pana, pana Heinze Fassmana, rakouského spolkového ministra školství, vědy a výzkumu. A jsem rád, že můžeme diskutovat o těchto důležitých záležitostech týkající se výzkumu a digitální agenty, agendy. Vy eh, tedy eh, nám představíte tyto dvě záležitosti dohromady. To je pro nás důležité, protože máme pocit, že opravdu jsou to propojená témata v oblasti průmyslu a digitální agendy e, se ITRE bude během rakouského předsednictví zabývat mimo jiné e, aktem o kybernetické bezpečnosti, o tom jsme hlasovali dnes ráno, dále nás čeká program Digitální Evropa, to budeme připravovat e, do budoucna, program jednotného trhu pro podniky, to je bývalý program COSME, a Evropský fond obrany. Velice důležitá témata. Z hlediska výzkumu a jaderné politiky e, se ITRE během rakouského předsednictví bude zabývat mimo jiné následujícími body. Rámcový program Horizont Evropa spolu s e, konkrétním programem, dále e, výzkumný a výcvikový program Euratom 2021 až 2025 a vyřazování jaderných zařízení z provozu a Eh, nakládání s jaderným odpadem. Mnoho legislativních návrhů eh, se dostane na náš eh, stůl a proto nás čeká tato důležitá diskuse, takže děkuji, že jste přišli, děkuji oběma ministrům, děkuji za účast a za to, že jste připraveni k diskusi. Bude to rozhodující předsednictví vzhledem ke končícímu mandátu Evropského parlamentu. Chtěli bychom dokončit opravdu mnoho textů. Během vašeho předsednictví a vaše odpovědnost je v tom zcela zřejmá. Předsednictví a Evropský parlament eh, za to odpovídají společně. A nejprve bych tedy poprosil paní Šrambekovou, aby Eh, zahájila naší diskusi. Prosím, paní ministrině, máte slovo. Uh, thank you, Mr. President. Um, Děkuji, pane předsedo, vážený pane předsedo, vážení pánové poslanci, eh, milí kolego, pane Fasmane. Velice mě těší, že dnes mohu u vás vystoupit a těším se zejména na velice dobrou výměnu mezi Evropským parlamentem a námi během našeho předsednictví. Osobně to pokládám za velice důležité a také se velice těším, že vás mohu seznámit s prioritami předsednictví. Ty se týkají tedy eh, mých oblastí, oblastí obchodu, Zejména půjde o téma průmyslu a digitalizace. Naše dnešní téma nemůže být aktuálnější a to proto, že vidíme, že se mění staré aliance, vznikají nová partnerství, dochází k novému technologickému pokroku a globálně dochází k transformacím cestou eh, digitalizace. Naším úkolem je společně připravit kroky kroky k Evropské unii tak, abychom mohli společně eh, plně využívat potenciálu a dovolte, abych eh, úvodem zareagovala na tři body a těším se potom na vaše otázky v eh, diskuzi. Prvním důležitým bodem je posílení evropské průmyslové politiky tak jak již eh, předchozí předsednictví Estonsko a Bulharsko započaly, leží nám na srdci zejména posílení tématu evropského průmyslu a stanovit rovné podmínky pro různé oblasti politiky, životní prostřední, klima a ochrana spotřebitelů. Téma digitalizace představuje velkolepou šanci. Jsme svědky celé řady příkladů, které nám ukazují, že můžeme využít této příležitosti, abychom znovu zprůmyslnili průmysl Evropu, to znamená, abychom e, znovu dostali do Evropy ty ztracené e, průmyslové odvětví. A máme i dobré příklady. Podařilo se nám obnovit investice do e, výroby polovodičů. Tato výroba se nepřevede do Číny, ale na základě investic 5,6 miliard eur Eh, to bude zachováno a jedna z nejmodernějších oceláren se nebude stavět ani v USA, ani v Číně, ale ve Štířsku, v Rakousku. Jsou to důležité příklady, eh, které eh, i ve vašich členských státech existují. To jenom má posloužit jako příklad, který má ukázat, jak je důležité vytvářet pracovní příležitosti. A je třeba proto natchnout i obyvatelstvo. Samozřejmě je také důležité kvalitní vzdělávání, o kterém budu hovořit. Jak se nám tedy daří posílit silné stránky Evropy? Ty tkví zejména v oblasti business to business Tady je třeba vytvořit základy a přijmout příslušná opatření. I v oblasti B2C USA zareagovaly velice rychle. Známe ty velké platformy, zejména v sektoru služeb. Ale přesto máme v Evropě skvělé šance, když se zaměříme na své silné stránky, na své konkurenční výhody, tedy inovace, výzkum. Toho musíme co nejlépe využít a posílit svou úlohu této oblasti. Chceme přijmout všechna opatření, která se budou ubírat tímto směrem za našeho předsednictví. Jde o to vytvořit přátelský ekosystém. Na jedné straně budeme mít koncentraci na vedoucí velké podniky, ale na druhé straně i na malé a střední. Propojíme je se startupy, abychom vytvořili příznivý ekosystém. Sama bych chtěla vyzvat k tomu, abychom o tom spolu s vámi přemýšleli, jak můžeme zeštíhlit byrokracii a uvolnit ruce podnikům. V to smyslu kde vytvoříme regulatory sandboxes, aby eh, se eh, rychle snižovala nadměrná regulace. Druhým tématem je digitalizace a digitální jednotný trh. Vy jste se již o tom zmiňoval, pane předsedo, jsou to nesmírně důležité dokumenty, ve kterých chceme pokračovat a v nadcházejících šesti měsících na našich bedrech spočívá zvláštní odpovědnost, abychom ukončili jejich projednávání. Proč? Protože jenom tak je možné dosáhnout přidané hodnoty, která je vám známa. Uvedu alespoň jedno číslo. Můžeme vytvořit plus 415 miliard eur ročně navýšení evropského hrubého produktu a to je eh, závislé na jasných prioritách. I nad rámec roku 2019 musíme koncipovat průmysl. Sama mám 22-leté zkušenosti v oblasti IT a telekom naše plány nekončí rokem 2019. Musíme vytvořit moderní a vyvážený rámec regulace jsem opravdu připravena dosáhnout pokroku v této oblasti, abych se zmínila jenom o tématu eh, informace z veřejného sektoru nebo platform to business, to jsou oblasti, které budeme jistě řešit velice intenzivně. Třetím důležitým bodem je vzdělávání a odborná příprava. Nedostatek eh, kvalifikovaných pracovních sil patří k velice důležitým tématům ve všech evropských zemích. Chtěli bychom využít něčeho, co se eh, pozitivně osvědčilo v oblasti možnosti dvojího vzdělávání a tak můžeme snížit zejména nezaměstnanost mladých a vytvářet eh, komparativní výhody oproti srovnatelným eh, trhům. Sama jsem učinila takové zkušenosti, že odborná příprava pracovních sil je klíčovým řešením. Eh, je třeba se chopit tématu digitálních kompetencí a tento úkol Eh, beru na sebe, budeme eh, nabízet všem eh, zemím workshopy, abychom ukázali, jak je možné co nejlépe využít tohoto zaměření duálním vzděláváním. Dále důležitým tématem obchodní politiky, které nás všechny bude zaměstnávat, je nutnost vydat se novými cestami i uzavírat nová partnerství. Hovořím zde o kvalitativně nových partnerstvích, eh, které nás očekávají v těchto šesti měsících také s Japonskem. Děkuji všem, kteří se na tom intenzivně podíleli. Když zvážíme jedna třetina HDP světa to představuje. Představuje to 600 milionů obyvatel, kteří z toho budou mít výhody. Takže s novými obchodními partnerstvími na stejné úrovni můžeme eh, uzavírat nová ekonomická partnerství. A ještě další téma, které nám přinese konkurenční výhody, inovace, inovace, inovace, to mohu jenom zdůrazňovat. Velice se těším na spolupráci a také se těším na vaše otázky. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní ministrině. Všechny, všechna ta témata, kybernetická bezpečnost, digitální Evropa, podniky, Evropský fond obrany jsou témata, velmi důležitá pro naše portfolio a e, to je obecně tedy průmysl a digitální agenda. Mluvila jste také o vzdělání, i když vzdělání nespadá přímo do pravomocí e, výboru ITRE. Máme na to ještě další výbory, ale velice nás zajímá rakouský program e, pro nezaměstnanost mládeže, který přijal bývalý komisař vzděl, pro vzdělání, to bylo v roce 2013. A my jsme ten rakouský program eh, od počátku této dekády vnímali jako jeden z nejúčinnějších programů v Evropě a k tomu vám blahopřeji. Eh, vznikl před 6-8 lety a bylo to opravdu skvělé. A pak ještě eh, celosvětové obchodní dohody, to také není úplně v pravomoci našeho výboru, ale na druhé straně eh, reálná ekonomika, průmysl, podniky, eh, energetika, to vše souvisí s globálním obchodem, takže nás zajímají všechna tato témata. Paní ministrině, děkuji vám. A teď můžeme rovnou pokračovat eh, s panem ministrem Heinzem Fassmanem, který je spolkový ministr školství, vědy a výzkumu. Eh, to znamená Euratom, Horizont Evropa, vyřazování jaderných zařízení z provozu a Pane ministře, prosím, předneste tedy své vystoupení. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci Evropského parlamentu, vážené dámy, vážení pánové, Chtěl bych hned navázat na ty hlavní body rakouského eh, předsednictví v oblasti výzkumu a vývoje. Eh, prezentovat eh, je a vysvětlit. Naší nejvyšší prioritou v této oblasti představuje Horizon Europe. To je program pro výzkum a vývoj v letech 2021 až 2027. Jsem si jist, že jste informováni o tomto rámcovém programu. Komise ho oficiálně 7. července prezentovala. Také jsem slyšel, že zde ve výboru ITRE eh, máte velice ambiciozní plán pro jednání my máme také své ambice, to je bez zesporu, máme také určitou ctižádost, jestli, jestliže se to podaří eh, najít, dosáhnout eh, nějakého společného jmenovatele pro Horizon Europe, eh, tak to bude v pořádku. Stručně k tomu návrhu komise a možná také trochu takové hodnocení z mé perspektivy. Komise předložila celkový eh, rozpočet eh, pro tento rámcový program ve výši 100 eh, milionů eur. Myslím si, že mnozí z vás by si přáli více, ale myslím si, že musíme být realističtí. Evropa má celou řadu dalších výzev a návrh rozpočtu je úctyhodný. Jde také správným směrem a celkově je zodpovědný. Komise v souvislosti s eh, Horizon Europe zdůrazňuje, že existuje celá řada prvků, eh, které, představ, eh, které představují kontinuitu. Eh, Evropská rada pro výzkum, zejména potom také základní výzkum, opatření Marie Curie Sklodovské, kolaborativní výzkumné programy v rámci společenských výzem, stejně tak jako klíčové technologie. Tohle to všechno se osvědčilo z mé perspektivy a mělo by se v tom pokračovat. Na druhé straně existuje celá řada důležitých novinek. Tyto novinky eh, určitě, těm budeme věnovat určitě velkou pozornost v našich jednáních. Eh, jedna z nich, z těch novinek, je takzvané missions. To jsou missions, eh, které představují velký oblouk od základního výzkumu až ke konkrétnímu Eh, provedení. Myslím si, že velká část mých kolegů v radě eh, uvítají tuto myšlenku. Ale myslím si, že i zde musíme věnovat pozornost tomu, eh, jak se tyto missions zvolí a aby z toho byly takové iniciativy, které jsou citelné, jako je kvalita života občanů v Evropě, která by se měla zlepšit. Další novinkou eh, v rámci tohoto rámcového programu je European Innovation Council. Zde musím upřímně říci, že celá řada podrobností není vyjasněna a určitě budou také předmětem našich jednání v následujícím půlroce. roce Ovšem, tato Rada evropských inovací je pozitivní. Je to eh, výzkum s nějakým dopadem a impact, a ten dopad, ten eh, si myslím, že je velice důležitý. A soustředit se na takzvané breakthrough innovations, eh, potom zesílená podpora takzvaných spin-offs a rychle rostoucích inovativních podniků které možná představují další stupeň eh, svého růstu nebo by měly tento stupeň dosáhnout. Eh, Rada evropských inovací, eh, myslím si, může být důležitým doplněním rámcového programu a také určité národní iniciativy doplnit. Rád bych eh, se zmínil také o strategickém plánování. Strategické plánování to je nová část rámcového programu. Eh, možná to v návrhu komise není dosti vysvětleno, ale chápu té intenci, která je zatím skryta. Eh, je žádoucí transparence, také víc více flexibility právě s ohledem na rychle se měnící rámcové podmínky. Kromě toho eh, také se chce dosáhnout strategického eh, řízení rámcového programu. To všechno chápu eh, protože je tady celá řada témat, která budou relevantní až v roce 2025. Tento strategický proces plánování Eh, bude třeba určitě ještě vysvětlit. Jako první jsem inicioval to, že 17. července se sejdeme s ministry eh, pro výzkum, příští, to je hned příští týden ve Vídni, a jak by tento výhled v oblasti výzkumu měl vypadat. Chtěl bych se zmínit ještě o dalším bodu z toho rámcového programu. A to je e, e, innovation debate nebo widening. Platí zde to, aby Evropa byla posílena právě v oblasti výzkumu a aby se nerozlišovaly mezi e, silným ve výzkumu severozápadem a slabším ve výzkumu jeho východem Potřebujeme mít úspěšnou účast v rámci eh, tohoto rámcového programu. Eh, to by si mohli přece vzít eh, státy za svůj vlastní úkol a nemusí to být zrovna řízeno z Bruselu. Hm, to je pro mě velice důležité. Budeme také o tom hovořit v rámci našeho setkání příští týden ve Vídni nakolik se nám to podaří vytvořit eh, evropský eh, prostor pro výzkum, který není fragmentován. Eh, co se týče Innovation Divide, myslím si, to musí vyřizovat také členské státy sami. Pokládám to ovšem za důležité a nutné, abychom vytvořili rámcové podmínky pro podporu určitých ambicí. Rámcový program by měl být a musí zůstat excelentním programem. Eh, ovšem další eh, výzkumné a politické úkoly musí také plnit. Horizon si myslím vytvořil určité předpoklady pro horizontální pilíř, eh, pro takové programy jako Sharing Excellence. To by mělo sloužit eh, k dalším inovacím. Eh, Druhou prioritu, kterou si Rakousko vytýčilo, o tom jsme se už trochu zmínili, to je další rozvoj evropského výzkumného prostoru. To je velice důležité. Innovation divide, to by neměl být závěr, ale spíš by se to mělo pokládat jako úkol. A to, že bychom chtěli vytvořit právě společný výzkumný pro, prostor struktury nejsou eh, omezeny na jednotlivé země, ale máme na mysli celý systém výzkumu a vývoje. Myslím si, že strukturální reformy, eh, úspěšné strukturální reformy v posledních letech, které jsme zaznamenali, to byly naše společné eh, iniciativy, eh, společné programy a také financování nových forem projektů mezi univerzitami a průmyslem na našem zasedání rady v listopadu chceme přijmout závěry o dalším vývoju, vývoji tohoto evropského eh, výzkumného prostoru. Chceme stanovit, eh, kde je třeba ještě jednat, eh, kde jsme dosáhli úspěchu. Možná bychom potom měli zaměřit ještě naši poradenskou strukturu. Třetí priorita, o které bych se chtěl zmínit, to je role sektorální politiky. Jsem přesvědčen o tom, že sektorální politiky by měly být užitečné Slovo synergie, to je slovo, které se velice často používá. Možná to je také takové kouzelné slovo pro budoucí eh, spojení politik, ale musíme také to spojení politik eh, udělat konkrétními. Jakým eh, způsobem můžeme vytvořit struktury, abychom posílili výzkum a vývoj, programy digitální Evropy, jakým způsobem implementovat takové procesy právě v oblasti výzkumu a inovací? Jak je můžeme podpořit? Je třeba se zamyslet nad tím, jak chceme eh, synergie využít. Náš společný projekt s vysoce výkonnými počítači si myslím je velice pěkným příkladem, jak je možné využít synergii pro výzkum. Celkově řečeno, eh, Mohu říct, že jsme na dobré cestě v oblasti výzkumu a inovací. Víme, kam chceme. Eh, to znamená, chceme se stát eh, opravdu Evropou silnou ve výzkumu, která může konkurovat s globálními hráči, s USA a Čínou. Tam se chceme dosáhnout a těž, eh, eh, tam se chceme dostat a těším se, že na společné cestě tohoto cíle dosáhneme. Děkuji. Děkuji vám za zajímavou prezentaci, vám oběma, bylo to velice srozumitelné. A děkuji za vaši aktivitu. Je skvělý nápad, že příští týden eh, proběhne jednání k rámcovému programu. Je to třetí největší z hlediska financování z evropských fondů o zemědělství a strukturální politice. Třetí největší program Evropské unie a každý rok, respektive každých sedm let, je alespoň o 30 vyšší než ten předchozí program. A nemáme mnoho takovýchto programů, u kterých by to platilo. Máme pro mladé lidi programy Erasmus, který také se zdvojnásobil, ale u toho rámcového programu je to rostoucí odpovědnost v našich rukách. Přes eh, před 12 lety to bylo 56 miliard eur na 7 let, teď už je to skoro 100 miliard a to je opravdu veliký nárůst, úžasný pokrok. Děkuji za prezentaci a teď tedy přejdeme k samotné diskusi. Nejprve dostanou slovo koordinátoři našich politických skupin. Okay, so on behalf of... Za EPP paní Pilar del Castillo. Děkuji, děkuji pane předsedo. Vítám eh, oba dva ministry zastupující rakouské předsednictví. Musím říci, že jsem byla potěšena, když jsem si přečetla vaše tři priority a když jsem tedy viděla, že eh, ta druhá priorita byla digitalizace, to znamená, jak zajistit konkurenceschopnost našeho hospodářství, tak, aby lépe eh, rostlo a abychom byli konkurenceschopnější na globální úrovni. A plně souhlasím s tím, že k tomu potřebujeme digitalizaci. A v tomto smyslu je to tedy eh, přístup, který se mi velmi líbí ale ještě některé specifické aspekty, které můžete udělat během vašeho předsednictví. Eh, už jsme měli eh, různé texty, které měly dopad na digitalizaci, eh, politická dohoda, která vyzývala k elektronickým komunikacím v Evropě. Dnes jsme na tomto výboru také schvalovali dohodu Eh, mluvili jsme o kybernetické bezpečnosti a je to mnoho předpisů, ale také ještě eh, mnohé nejsou dořešeny. A je jich poměrně dost. Ale víte, že předsednictví to může prosadit nejen proto, že odpovídáte za dosažení politické dohody, ale také eh, můžete dát formu postoji rady. A to pravděpodobně bude i případ, až budeme mluvit o specifickém financování eh, digitální Evropy. Konkrétně mám na mysli ten první eh, program, eh, kde má být investice 92 miliard. Je pravda v tomto smyslu, že ty trialogy asi nebudou ukončeny během vašeho předsednictví, ale můžete v tom udělat hodně. A moje obava, a to se týká i dalších kolegů, je, že třeba je zachovat těch 9,2 miliard jako takových. Je třeba to zachovat v tom víceletém finančním rámci, nemůže se to nějak rozmělnit do jiných programů eh, jako CEF nebo Horizont a investice A myslím si, že máme tady CEF, Horizon Evropa a tento konkrétní program ve výši 9,2 miliard. A tyto tři programy musí mít svou vlastní definici ve víceletém finančním rámci. A moje otázka tedy je, jak se na to díváte, jak si to uvědomujete a zda tedy budete na radě během svého předsednictví na to tlačit. Děkuji. Děkuji vám za SD. Paní Kathleen Van Bremt, vy jste belgičanka, už jste se dohodla na výsledku s Eduardem Marténem, nebo ještě ne? <laughs> nebo budete se muset domluvit, protože v SAD bychom nechtěli, aby došlo eh, k nějakému velkému třesku. Nebo to bude možná remíza. Penaltový rozstřel, to bude také v pořádku. Eh, Belgičani zatím vyhráli úplně všechno ani nepotřebovali penalty. Takže myslíte, že tohle bude ten první, co prohrají, říká pan předseda. E, co navrhujete, Katlin? Tak máte slovo. E, no, Rakousko uh, už nehraje ani moje země a dokonce ani Španělsko a Německo, Portugalsko, nikdo, nikdo nehraje už, ale ještě paní Věrenk je ve hře. Takže to je 2-1 pro Belgii. Eduarde, je mi líto, bude to 2-1 pro Belgii. Alespoň v tomto sále to tak vypadá, nedá se s tím nic dělat. Takže Katlin. Děkuji, pane předsedo. Paní eh, ministrině, eh, obracím se na vás, protože mám otázku týkající se především automobilového průmyslu, ale i průmyslu obecně. Myslím, že to je naléhavá věc My v tomto výboru se na mnoha věcech neschodneme, ale shodujeme se na tom, že Evropa potřebuje solidní, dobře fungující průmysl zaměřený na budoucnost a automobilový průmysl je důležitým pilířem. V mnoha členských státech máme výrobní závody eh, automobilového průmyslu. A já jsem velmi znepokojena, protože bojujeme, eh, myslím, špatnou bitvu. Dnes eh, dopoledne jsme hlasovali o emisích CO2 v autech Vím, že to není ve vašem portfoliu, má to na starosti ministr pro klima, ale už se to souvisí. Eh, na jedné straně je to ta ambice, že potřebujeme eh, se zabývat klimatem, čistým vzduchem, ale souvisí to i s budoucností průmyslu. A na to se vás chci právě zeptat. Často na evropské úrovni nám chybí takovýto holistický přístup. Máme legislativu o energetice, o klimatu, legislativu související s výzkumem a s vývojem, ale musíme tyhle záležitosti propojit, abychom se opravdu dívali do budoucnosti a platí to i o automobilovém průmyslu. A myslím si, že můžeme eh, dosáhnout ambiciozních cílů CO2 nulových emisí. Já to vidím jako nezbytné pro budoucnost automobilového průmyslu, jinak naši spotřebitelé začnou kupovat auta v Číně, v Japonsku nebo ve zbytku světa. A s tím souvisí hodně výzkum a vývoj na straně jedné a jejich podpora a na investice do infrastruktury. A to už spadá do vašeho portfolia. Vytváří se nové investiční politiky, nové investiční nástroje, EU Invest. A je třeba najít správné priority. Musíme se zaměřit na investice do průmyslu, eh, který se dívá do budoucnosti. A to jsou třeba elektromobily. To je otázka vlastně to, co bylo dříve, vejce nebo slepice. Nikdo si takové auto nekoupí, když proto nebude zavedena potřebná infrastruktura. Uh, Vím, že to je částečně i záležitostí členských států, ale ty v tom nejsou aktivní, a takže to je takový můj apel nebo otázka, jak dosáhnout holistického přístupu a propojit CO2 eh, a související cíle investice do nové infrastruktury v celé EU, abychom zajistili, že lidé si tato auta budou kupovat a že je budou moci řídit a jak podpoříme eh, i výzkum a vývoj a poslední věc, a nevím, jestli se to netýká i trochu vzdělání a školství, potřebujeme zajistit, aby lidé pracující eh, v tomto průmyslu měli skutečně schopnosti pro ta budoucí zaměstnání, budoucí profese. Děkuji mnohokrát. Další na řadě. Pan Krasnodebsky, prosím. E, Děkuji Já Já bych e, chtěl položit velice konkrétní otázku. Za prvé, Eh, dvě otázky, které eh, zajímají veřejné mínění a souvisí eh, s digitalizací, s průmyslem i s energetikou. Rakouské předsednictví bude tedy muset čelit těmto výzvám. Konkrétně mám na mysli autorská práva v digitálním prostoru. Všichni víme, že Evropský parlament stále ještě pracuje na svém stanovisku v této věci a mám pocit, že alespoň doteď rada nevyřešila eh, problém, který se týká skloubení zájmu uživatelů, eh, kteří zaplavili naše mailové schránky. A eh, na straně druhé zájmy eh, tvůrčího eh, průmyslu v Evropě. To jsou to je problém a radě se to zatím nepodařilo skloubit. A z toho plyne moje otázka. Jak vidíte eh, budoucnost práce na radě a doufám, že za rakouského předsednictví proběhne konečně první trialog na toto téma. Takže to byla první otázka. A druhá otázka, ta je také velice důležitá pro veřejné mínění. Je to otázka, která má i politický eh, a geopolitický význam, a to je přeskum směrnice o zemním plynu. Rada už 8 měsíců není schopná vypracovat společný postoj, aby se obnovila tripartitní jednání o přeskumu této směrnice. Zahrnuje to i kontroverzní projekt Nord Stream 2. Navíc německá strana nedávno potvrdila, že z ekonomického hlediska tento projekt Nord Stream 2 není životaschopný. A proto se tedy ptám, eh, zda Rakousko se o tom chystá diskutovat na Koreperu. Je to možná spíše řečnická otázka, ale eh, chtěl jsem ji položit. Zda tedy rakouské předsednictví bude schopno eh, zaujmout neutrální postoj Ptám se na to, protože vím, že rakouské podniky se podílejí na realizaci projektu. A ještě jedna doplňující otázka. Mluvili jste o horizontu Evropa, říkali jste, že je třeba využít veškerý evropský potenciál. A já si myslím, že musíme eh, přispět k tomu, aby dnes nějaká druhá Marie Sklodovská nemusela odjíždět do Paříže a brát si Piera Curyho, aby mohla eh, realizovat vědeckou kariéru. V Polsku v mnoha eh, městech žijí eh, talentované ženy a to platí ostatně i pro další evropská města. Děkuji. Další řečník za ALDE, paní Mlinár. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, paní ministřině i pane ministře, za vaše prezentace. Děkuji vám i za uvedení priorit a že říkáte, že digitalizace patří k prioritám rakouského předsednictví. A mě těší, že vám to mohu sdělit a nemusím se pouštět do žádného sporu. Paní ministrině, seznámila jste nás se svou vizí, respektive jak se Rakousko dívá eh, například na ten případ Infineon, výroba polovodičů. A chtěla bych navázat na kolegyni Castillo Vera. Já jsem zpravodajkou za program Digital Europe, jak paní Castillo Vera o tom hovořila a my jsme vlastně řešili veškeré body tohoto programu, jak o tom hovořil pan eh, Fasman. Eh, umělá inteligence, digitalizace, digitální kompetence. Myslím, že je to projekt, o němž doufám, že ho rakouské předsednictví bude pokládat za prioritu, aby se nám podařilo velice rychle ho uskutečnit. Evropská unie je již šampionem v oblasti výzkumu a já opravdu doufám, že se nám eh, podaří to dotáhnout k úspěšnému konci. Mám konkrétní otázky. Paní ministrině odvětví výzkumu a digitalizace se sice prezentuje jako priorita, ale ráda bych věděla, jak se to má jevit naprosto konkrétně, které hlavní oblasti stanovíte, abychom řešili celé odvětví eh, v evropském měřítku. Vy jste ve své prezentaci hovořila zejména o rakouských prioritách, ale jakožto poslankyně v eh, Evropském parlamentu v tomto výboru bych potřebovala jasnou odpověď, co vaše předsednictví navrhuje, jak e, má tedy Evropa e, převzít tu průkopnickou roli v oblasti digitalizace. Dobře, děkuji. Pan Javor který eh, vystoupí za zelené. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl velice srdečně přivítat paní ministrině, pana eh, ministra v Evropském parlamentu. Mám otázku na ministra Fasmana a chci využít té příležitosti, protože jste zodpovědní i za nukleární otázky. Ehm, smlouva Euratom, ta je již eh, stará 60 let, je to nařízení, které v posledních letech bylo aktuální aktualizováno, ale je třeba vidět naši angažovanost v Evropě. A e, e, situace je naprosto odlišná oproti době, kdy byla vytvořena a schválena tato dohoda Euratom. Takže je to smlouva již zastala, zastaralá a je opravdu na čase, abychom zvažovali revizi, reformu této smlouvy ve srovnání s jinými eh, eh, nařízeními eh, o hospodářské soutěži a podobně. To doprovázejí také různé judikatury a Nemůžeme očekávat rozhodnutí ve čtvrtek a také o eh, jaderné elektrárně v Maďarsku. Je jasné, že budete mít problémy i s dohodou Euratom. Jak to chcete řešit a jaký je tedy plán na energetickou unii? Jak to má tedy fungovat eh, vzhledem eh, k zákonům o veřejném zadávání zakázek? Co si tedy myslíte o eventuální revizi smlouvy Euratom, aby bylo možné lépe harmonizovat eh, toto nařízení s ostatními nařízeními? Je parlament připraven je vaše vláda připravena řešit tuto záležitost ano či ne? Děkuji, kolegové a nyní vystoupí za ENF jako obvykle paní Kapl. Vy za ENF vystupujete ve všech možných oblastech. Děkuji, pane předsedo. Jestli mohu přeskočit nyní dva koordinátory, tak to mě velmi těší. Eh, chtěla bych vám velice srdečně poděkovat paní ministrině Šrambeková a také vám, pane ministře eh, Fasmane, eh, za to, že jste dnes u nás prezentovali ve výboru priority rakouského předsednictví a že jste samozřejmě řekli, že také posílení průmyslové politiky je ve vašem fokusu. To je to, co mohu potvrdit. Eh, máme to zadání nebo vizi, že Evropa 2020 eh, eh, má vykazovat 20% industrializaci. Eh, Německo a ostatní členské státy Evropské unie to nemají a myslím si, že zde musíme na tom silně pracovat, protože průmysl je to, co nám vytváří pracovní příležitosti a eh, také eh, přispívá růstu. Evropa jakožto lokala, lokalita s globální perspektivou, to nás musí popohnat ku předu. Zmínil jste se o digitalizaci jakožto, jakožto o jednom z velice důležitým, eh, eh, jednom z velice důležitých bodů Spravodajka, eh, která zodpovídá za program Digital Europe, který byl vytvořen nově, také ukazuje, že na evropské úrovni eh, hraje eh, digitalizace velkou roli. Je to obrovská oblast a sám jste to také uvedl. 515 eh, miliard euro a značný potenciál růstu v Evropě. Zmínil jste se také o vzdělávání Digital Skills a dnes dopoledne ve výboru jsme již vyslechli zprávu o kybernetické bezpečnosti. Mm, kyberdata jsou vždy velice obsáhlá a tady vás potřebujeme jakožto silné podpůrce digitalizace. Podle našich zadání a také podle zadání komise má samozřejmě tato eh, počítačová bezpečnost a také Eliza, eh, která jako agentura za to zodpovídá, potřebuje nové zdroje a nové certifikáty. A eh, hned z toho vyvozuji svou první otázku. Je to také otázka v té zprávě. Kompetenční centra pro cyber security. Každá země bude mít své vlastní centrum, nebo jak to má Eh, pokračovat. Pak jste se zmínil o druhém bodě a to je eh, obchodní politika. Právě v době, kdy máme prostředí, které je nevypočetatelné, zmínil jste se o Japonsku, eh, Austrálii, Nový Zéland, tak to jsou země, které se silně zaměřují na export. Proto to má velký význam a to se spojuje všechno s průmyslovou politikou. K těmto dvěma bodům, kdybyste byl tak laskav a něco řekl, to je ta obchodní politika a digitalizace. A jaká opatření je třeba udělat, abychom posílili průmyslové místo Evropu? E, ještě vás reflektuji, pane ministře, ministře Fastmane, vy jste se zmínil o Horizon Europe. E, bez pochyby je to opravdu ten největší výzkumný program. Samozřejmě jako parlament eh, jsme eh, s těmi 100 miliardami nejsme spokojeni, o kterých jste se zmínil. Ještě o tom budeme mít zprávu. Z našeho hlediska by to mělo být 120 miliard. Myslíme si totiž, že výzkum, vývoj a inovace jsou důležitými pohony pro růst, eh, pro zaměstnanost a pro investice právě v této oblasti. Chtěla bych se zeptat, jak to vidíte vy, jaká bude vaše pozice v tom víceletém finančním plánu. Budete ho zvyšovat, abychom případně také interně převrstvili finanční prostředky eh, v rozpočtu, aby právě eh, v oblasti eh, aby právě tyto prostředky šly do toho Horizon. Eh, Zmínil jste se o určitých bodech, eh, nových bodech, které mají zlepšit eh, pozici, a to je ta Rada pro evropskou inovaci. Musíme tohle to všechno doprovázet, je to velice důležitý krok. Zmínil jste se o missions, vy, paní ministrině, jste se zmínila o, těch, o ocelářském průmyslu a to nemůže být žádné mission, když se to týká Eh, neutrálních eh, emisí z hlediska CO2 nebo dalších eh, emisí. Sice to není vysloveně zohledněno, ale myslím si, že o tom budeme v parlamentu hovořit. Propojení Horizon se strukturálními fondy. Chtěla bych se zeptat, pane ministře, jak to vidíte vy? Děkuji. Jako Děkuji mnohokrát. Tak eh, to byly příspěvky za politické skupiny a nyní dostanou slovo i další kolegové. A budou to tedy kratší příspěvky Nejprve pan Paul Rübich. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, děkuji vám. Chtěl bych velice srdečně u nás přivítat oba ministry, protože v Evropě vládne pozitivní nálada, nejenom protože Rakousko má předsednictví, ale také protože byl stanoven finanční rámec na sedm let a tady se zase odrážejí nové priority. Nám jde tedy o to, jak můžeme optimalizovat svou politiku a příslušným způsobem také zareagovat na přání našich občanů. Když jsme hovořili o kódu e, pro e, elektronickou komunikaci a i tady chceme e, usilovat o zastropování, aby ceny za komunikaci se orientovaly podle nákladu. V mezinárodní oblasti narážíme stále ještě na velké potíže, že jeden gigabyte stojí asi 7 eur, zatímco na jiných světadílech když využíváme těchto služeb, tak to může být 1900 500 eh, eur to souvisí jednak s politikou a eh, na straně druhé zase s jednotným digitálním trhem. Zajímalo by mě, jaký je váš postoj k této otázce. Pane ministře Fasmane, mám na vás otázku my jsme eh, eh, přistoupili k eh, vyvíjení superpočítačů. V Rakousku jsou počítače opravdu v popředí, jak máme pro tento kompromis. Chceme posilovat tyto oblasti, ale 120 miliard je tedy ta červená linie v rozpočtu Pascalami a další doporučovali 160, takže ty nové věci, které nás očekávají, očekávají, představují velké šance, abychom mohli komunikovat ten přínos pro Evropu. Děkuji, děkuji mnohokrát. Pan Dalunde Děkuji, pane předsedo. Mám několik otázek na ministra Fasmana k programu Horizont Evropa. Aktivity pro klima, když se podíváme na audit, který byl proveden pro Horizont 2020, tak to nebylo naplněno pro toto období pro nedostatek eh, prostředků. 35 byl cíl, ale snižujeme jenom o 30 a dokonce i když se mělo rozáhnout 30%, tak eh, to eh, nebyly aktivity pro klima Jaké pojistky chcete uplatnit, aby se podařilo opravdu dosáhnout tohoto cíle 35 během příštího programu? Prohlášení z Barcelony stanovuje, že členské státy by měly navýšit eh, výdaje na 3 z HDP. Nedosahujeme to cíle. Co navrhujete, abychom tedy eh, využili tohoto potenciálu? Za třetí, časový horizont v Evropě. Eh, všichni eh, chtějí dosáhnout těchto termínů, ale rada není ochotná to rychle dokončit. Co plánujete, abychom dosáhli dohody? aby byly tedy předkládány návrhy eh, pro výběrové řízení v roce 2020. Děkuji mnohokrát. Pan Elére. Srdečně vám děkuji a chtěla bych, chtěl bych se zeptat pana profesora Fasmana. Kolega to již naznačil. Opatrně jste eh, popsal finanční rámec s opatrností předsednictví. Ovšem, rada se musí rozhodnout, eh, zda eh, se to bude odlišovat od toho 3% cíle, protože šef, mm, šéfové vlád a států to sami zmínili, když to přeložíme pro procentuálně, tak bychom se dostali na 77 eh, miliard, eh, eh, které bychom měli přeložit. A pak se dostáváme na 3 Takže co tím chci říci? Musí nám být jasné, že těch 100 milionů je třeba Eh, sledovat opatrně. 10 milion je pro zemědělství a mm, jsou tady určité cíle, které vaše kolegyně také definovala. To je oblast umělé inteligence a digitalizace. 10 miliard pro eh, zemědělství, 5 miliard pro finanční nástroje. To eh, de facto je nevybaven, není vybaven patřičnými finančními prostředky. Eh, to je ta otázka. Eh, to znamená, o to, eh, rada se rozloučí s tím cílem 3% a po, potom procedurální otázka. Byla to právě rada, která měla s tím problémy. Parlament navrhl, aby se projednávaly synergie, pak rada to zastavila a za tři měsíce se nemohli domluvit na eh, jednotné pozici. Eh, vy jste nazval ten cíl parlamentu jako ambiciozní. Eh, chceme dát radě možnost, aby rychleji také případně vyvinula vyjednávací pozice. Dříve jsme prostě vyjednali třeba 18 měsíců a najednou se na dva měsíce všechno pozastavilo. Takže hm, bez ohledu na naše ambice, jaké jsou vaše vlastní ambice, nejenom co se týče časového plánu, ale jaké skutečné pozice chcete vypracovat k těm jednotlivým otázkám. Děkuji. Děkuji a slovo má kolega Sorinho. Děkuji vám, pane předsedo, vážená paní ministrině, pane ministře. Jednou z priorit rakouského předsednictví je digitalizace protože chceme eh, vytvořit Evropu, která chrání. A důležitou otázkou tedy je, jak můžeme využít digitalizace k ochraně. a k zahrnutí této ochrany a bezpečnosti, tak aby byly inkluzivní. Já jsem stínovým eh, zpravodajem za SD eh, pro digitální program a chtěl bych se tedy zeptat eh, velice přímo, protože myslím, že to, jak se toto vyřeší, ovlivní i priority následujícího postupu. Byla tady e, iniciativa Jean-Claude Junckera, která hovořila o tom, jak chceme reagovat. Je, bylo tady 17 tisíc e, obcí, 11 tisíc kandidatur. Začalo to už za bulharského předsednictví a bylo to důležité pro jednotlivé obce a bude to pokračovat za rakouského předsednictví. A paní ministrině mě by zajímalo, zda budete mít podporu eh, pro ty jednotlivé obce, ať už se nacházejí ve venkovských oblastech nebo kdekoliv jinde. A je to eh, iniciativa Wi-Fi for You a mě by zajímalo, jak třeba podpořit přístup, vzdělání, eh, sdílení evropských hodnot v rámci budoucí evropské digitální identity. To digitální téma považuji za důležité a doufám, že na to navážete i vy. A pane ministře, ve vaší prezentaci jste říkal, že budete mluvit o energii, ale moc jste se jí nevěnoval. My na našem výboru se snažíme diskutovat o tématech, jako je eh, energie, obnovitelné zdroje, energetická účinnost a podobně. Za rakouského předsednictví země by měly předkládat své akční eh, plány na období 2020-2030, takové první nástěny. A země by také měly eh, předat dlouhodobé plány. Jak eh, vy se chystáte na tyto plány v rámci globálního energetického balíčku? Děkuji. Eh, asi jste mluvil o energii, já jsem bohužel eh, neslyšel polské tlumočení. Mohu to zopakovat anglicky? Ne, ne, ne, to není třeba, říká pan předseda. Sekretariát eh, mi říkal, že šlo o energii. Připomínám, kolegové, že další bod na našem programu bude právě diskuse s ministrem o energetice. To začne asi za 20 minut. Pak se budeme zabývat energetikou, takže pak eh, přijdou eh, tyto věci. Ale samozřejmě, pokud to chcete zmínit už teď, ten stejný ministr je zde, takže to není problém. Vyroz... Zvláště si jsem dobře pochopil, co jste říkal. Tentokrát to pro mě bylo trochu složitější. A teď další řečník, pan Saudargas. Děkuji, pane předsedo. Blahopřeji rakouskému předsednictví k velice podrobnému eh, přístupu. Já mám jednu velice konkrétní otázku ohledně umělé inteligence. Průmysl plánuje na dlouho dopředu. Někdy je pak jednodušší eh, dělat prognózy. Umělá inteligence eh, je relativně nová, 50 eh, let, ale za, když se podíváme, co se stalo za posledních pět let, došlo k průlomům, bezprecedentním průlomům vzhledem ke schopnostem počítačů, a dat, která byla analyzována a průmysl už rychle zareagoval. Eh, investice rostou exponenciální řadou. někdy je možné v Evropě něco přehlédnout. Měli jsme sdělení komise, víme, že v USA, v Číně se objevují politické reakce a co konkrétně chce rakouské předsednictví dělat? Eh, chcete něco dělat tímto směrem? Nebo budete jenom pokračovat v tom, co už je známo? Děkuji, pane kolego. Paní Demonte. Děkuji vám, pane předsedo. Já mám otázku na paní ministrině Šrambekovou. Jsem zde, paní ministrině. První otázka se týká Evropy, která chrání. Máte tento slogan, který se týká především migrace, ale zajímalo by mě, zda máte také nějaký konkrétní přístup, protože ten program se mi zdá trochu nejasný, eh, týkající se eh, ochrany pracovních míst. Bylo by třeba, aby Evropa chránila i pracovní místa. Já mám praktický příklad. 11. dubnu eh, jsem dostala dopis Hypobank Italia, co spadá pod rakouskou Hypobank, kde došlo eh, k velkému propouštění. A na tuto odpověď, eh, pardon, na tuto dopis jsem nikdy dostala odpověď. Mě by zajímalo, jakou odpověď dáte Evropě, když nejste schopni odpovědět ani na dopis, eh, když pomenu, že tedy není vhodné, aby se instituce neodpovídaly. A Dále eh, výzkum, to je otázka na pana Fasmana. Eh, Konkurence, schopnost vůči USA a Číně, když máme, eh, když zaostáváme z hlediska technologického, z vědecké aplikace. Jak hodláte toto překonat? Děkuji. Uh, Děkuji. A v neposlední řadě na mém seznamu paní Věring. Chci vás informovat, že paní Cabeson Ruiz je připravena eh, zohlednit všechny naše kompromisní návrhy. Informovala mě, že zná naše kompromisy eh, výboru ITRE a je připravena je zapracovat. Říkal jsem jim, že 90% našeho stanoviska už bylo odhlasováno a bude to tedy brát velmi vážně. Mluvil jsem s ní před jednou hodinou. Takže paní kolegyně, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Paní ministrině Šrambeková a pane ministře Fasmane, děkuji vám, že jste přišli. Mám několik otázek na Horizont Evropa bude rada pokračovat v tomto tématu a bude s námi jednat ještě během tohoto mandátu? Myslím, že se shodnu s panem Ellerem eh, na tom, že strategické programování zůstává otazníkem a také si říkáme, jak zajistit, že vzájemné propojení mezi právními předpisy, zvláštní programy, eh, jako je program soudržnosti, FC a CEF, že bude zajištěna a dále se snažíme eh, říci, že, nebo ukázat, že výzkum a vývoj musí dobře fungovat na evropské úrovni, ale i na národní. Mělo by se o tom hovořit, eh, spíše než aby se rozmělňovala myšlenka excelence eh, a za, za, za eh, rozšiřování činností. Jaký je názor vás jako rady? Jaký je přístup předsednictví k využívání strukturálních fondů peníze na soudržnost šířeji, tak aby se také podpořil eh, výzkum a inovace na národní úrovni. Thank you very much, Děkuji za tyto otázky. A nyní navrhuji, abychom zahájili část odpovědí. Chtěl bych požádat paní ministrini, aby zahájila a odpověděla na některé otázky a potom vyzvu pana ministra Fasmana. Děkuji mnohokrát. Chtěla bych také vám všem poděkovat za eh, milé pozdravy a teď budu odpovídat. Budu odpovídat v Němčině. Ráda bych zahájila odpovědí na téma Digitální Evropa. Tento program byl také často zmiňován. Naše předsednictví velice vítá ten návrh programu Digital Europe na období 2020 až 2027. Představuje eh, skutečnou přítomnost Evropy v rychle se měnícím světě světě. A proto potřebujeme na jedné straně dostatečné financování a na druhé straně značné investice. Pro nás je to velice důležité téma, které podporujeme. A ještě bych se zmínila o dalších tématech vysoce výkonní počítače, umělá inteligence, kybernetická bezpečnost, důvěra, digitální kompetence, zavádění optimálního využívání digitálních kapacit a interoperabilita. Dovolte, abych se tentokrát se eh, zaměřila na téma pokrokových digitálních kompetencí, protože jste se ptali na hlavní témata v rámci Digital Europe. Zaměřím se na ty podstatné body. Když se díváme na studie provedené v Evropě, tak vidíme, že velká část obyvatelstva je vybavena málo nebo vůbec žádnými digitálními eh, schopnostmi. To souvisí se zaměstnavatelností a eh, s existencí budoucích profesí. Hle, Vzhledem k financování finančního rámce bych chtěla krátce poukázat na to, že finanční aspekty víceletého finančního rámce eh, je třeba vidět celostně rada eh, se zabývala balíčkem pro eh, víceletý finanční rámec a 14. Eh, května zazněl startovací výstřel na úrovni ministrů a i nyní se tomu věnují důležité schůzky a my chceme dosáhnout celkové koncepce ve prospěch digitalizace kybernetická bezpečnost, k tomu zaznělo také několik eh, otázek. Agentura ENISA, to bylo jedno téma, intenzivní práce za estonského a bulharského předsednictví. Za to bych chtěla velice poděkovat. Rada 8. Eh, června eh, vydala obecné pokyny pro zaměření této agentury eh, ohledně propojení a zajištění kybernetické bezpečnosti. Eh, v těsné spolupráci s vámi, s parlamentem, chceme pokračovat v této činnosti. Dále je důležité říci, že téma kybernetické bezpečnosti je něco, co se dotýká veškerých oblastí života, digitálních kompetencí, ale i zajištění inovací v této oblasti. Ráda bych upozornila na jedno podstatné téma a je to vytvoření inovačních hubů. O tom jste také hovořili. Opravdu mi to leší na srdci. Je to důležitý vývoj který se odehrává na evropské úrovni a to chceme tedy posilovat v různých zemích. Kybernetická bezpečnost, to je tedy ve vnitrostátní kompetenci v členských státech. Je třeba, aby ENISA vedla eh, aktivity, které posílí eh, takovou tu kompetenční roli. Nemůžeme to nechat na členských státech státech, ale i ty musí sami investovat. Další důležité téma, o kterém jste se také zmiňovali, je téma v oblasti, jak se nám podaří, aby eh, průmysl velké i malé a střední podniky byly konkurenceschopné v souvislosti s digitalizací. Důležitým tématem jsou informace v oblasti veřejného sektoru. To chceme intenzivně propakovat. Chceme dosáhnout rychlého přístupu k údajům, k informacím, výzkumných zařízení a na druhé straně, a to jistě sdílím s kolegou Heincem Fassmanem, týká se to i aplikovaného výzkumu eh, a přístupu k podniku. Jistě si dovedete představit, že budeme usilovat o velice rychlý a intenzivní pokrok. Také jste hovořili obecně o průmyslové strategii. Je tu celostní politika, jak propakovat eh, průmysl. Již nyní pracujeme na dokumentu předsednictví, který má být dokončen v září a bude se opírat o mechanismus monitorování v oblasti průmyslové politiky. Chceme mít rovné podmínky s ostatními odvětvími, má to být dobře vyvážené. Průmyslová politika nemá stát eh, nad ekologií nebo udržitelností, ale eh, trochu se eh, zapomínalo, v čem tkví jádro Evropy, kde je možné vytvářet hodně pracovních příležitostí a právě digitalizace, robotika, umělá inteligence nám velice pomůže při vytváření vytváření pracovních příležitostí. A chtěla bych také odpovědět tím směrem, co se týká našeho předsednictví a těch tří hlavních témat. Evropa, která chrání. Eh, druhé téma řešení migrace, to ale není předmětem naší diskuze. A další téma digitalizace jako základ pro zachování prosperity a konkurenceschopnosti Evropy. Zatím je velice důležité eh, ob obhajování pracovních příležitostí, protože když se nám podaří přimět průmysl, aby se vrátil do Evropy, budeme tak bránit pracovní příležitosti, budeme zprostředkovávat digitální kompetence, budeme přesvědčovat o tom, že máme schopnosti eh, naplnit i ty eh, změněné pracovní profily krátce bych chtěla eh, říci, že se tím budou zabývat i ministři financí. Eh, budou přihlížet k vašemu dopisu a samozřejmě eh, dostanete odpověď. Téma automobilového průmyslu se nám do nás dotýká dvěma směry. Na jedné straně bude důležitým úkolem komise eh, řešit dopravu. Chceme eh, vás podpořit při hledání východiska ze situace. A skutečnost je také taková, že v prvé řadě byla uvalena cla za cla eh, za hliník a ocel. My jsme se snažili reagovat vyváženě, ale naprosto jasně ve smyslu, že se Evropa nenechá rozdělit a musíme eh, prosadit stejný program, eh, pokud přijdou na řadu cla na automobily. Samozřejmě naše předsednictví chce eh, stavět mosty a vytvářet příležitosti, aby to nezašlo tak daleko. Samozřejmě jednáme eh, s ministry pro životní prostředí. Snižování CO2 je velice důležitým tématem, ale nesmí to být na úkor eh, jenom podniků. V Evropě potřebujeme mít velice vyvážené poměry, aby se se podniky eh, na to mohly připravit. Pokládám za důležité zdůraznit ještě jednou, že digitalizace skrývá různé aspekty v popředí bude umělá inteligence, ale také je třeba zajistit přístup k malým a středním podnikům, eh, k údajům a dále eh, k možnostem umělé inteligence. To správně vnímáte a já děkuji za všechny ty podněty. Je to velká výzva, protože v Evropě máme strukturu hodně středně velkých podniků, tak je třeba, abychom podpořili našimi opatřeními i tyto malé střední podniky v rámci tématu digitální Evropa, výzkum a vývoj tématem regulatory sandboxes, abychom se zaměřili tedy eh, na tyto oblasti. Děkuji za všechny vaše podněty. Doufám, že jsem odpověděla na všechny vaše otázky. Pokud ne, jsem eh, eh, k dispozici a tyto podněty také projednám doma se svými experty. Děkuji mnohokrát. Paní ministrině, děkuji za všechny odpovědi pan ministr Heinz Fassmann. Um, Děkuji vám. Paní van Brandt právě odešla a já jsem jí chtěl odpovědět, ale eh, v době digitálních eh, eh, prostředků nám, se nám nic nestratí. Ne, Tady je prostě určitě časový posun, ale pořád ještě máme do 6 hodin čas. Ne, já přesto tu otázku zodpovím, protože to je důležitá otázka. Paní Brent eh, vyjádřila strategický eh, postup také v oblasti eh, výzkumu a má absolutní pravdu. Myslím si, že v naší podpoře z výzkumu musíme postupovat strategicky. Eh, chtěli bychom eh, klást důraz na věci, eh, které také podpoří ekonomickou konkurenceschopnost Evropu, Evropě a jsou důležité také pro sociální rozvoj v Evropě. Když se podíváme na horizont Evropy, tak zde máme rozumnou rovnováhu mezi pilířem 2 a těmi pěti klastry, které byly definovány a každý z těchto klastrů popisuje jednu velkou otázku výzkumu. Když to chceme, tak tak je to také strategické zaměření podle těchto klastrů. A ty klastry se nazývají jak? Klima, energetika, eh, bezpečnost, kohezivní společnost. Takže to jsou velké otázky, kde, eh, podle kterých se řídí horizont Evropy. A zároveň v pilíři 1 eh, má eh, horizont Evropy něco takového jako základní výzkum, kde se nechává prostor pro tvořivou, tvůrčí činnost vědců, výzkumníků, aby sami řekli, co z jejich perspektivy jsou strategické otázky strategické otázky, které přicházejí od komise nebo státních úředníků, ty jsou sice důležité, ale nevím, jestli pokladou zrovna ty nejinovativnější otázky. Let's kdy je eh, důležité slyšet, co se vyvíjí eh, z dola od těch vědců. Takže měli bychom mít rozumnou eh, rovnováhu mezi těmito dvěma cíly. Paní Brent se zvínila ještě o další věci zmínila se a zdůrazňuji to, že u všech otázek ohledně digitální změny eh, platí věnovat pozornost také těm eh, té eh, oblasti obyvatel, kteří s tím tak jsou konfrontováni, to je ten věk 50 plus, a co se s tím dá dělat, aby oni také prostě mohli držet krok s tou změnou. Není to otázka našeho ministerstva, eh, tohoto ministerstva, je to otázka částečně mého ministerstva a eh, velmi silně je to otázka také národní zprávy. Pan Tybicky. Klasford Tybicky. Omlouvám se, neumím tak dobře polsky, není tak eh, dobrá ta polština jako němčina. Takže vy jste položil velice dvě eh, oprávněné otázky. Jedna eh, paní Sklodovská měla těžkou cestu jakožto vědecká pracovnice ve výzkumu. V horizontu Evropy by dnes, kdyby paní Skladovská byla na cestě, tak eh, bychom, eh, tak by měla eh, jednodušší cestu. Ona by mohla, máme něco jako IRC e a ona by mohla začít s nějakými granty, které by jí poskytli třeba 1 až 1,5 milionu eur IRC, IRC JRC to je prostě něco, co se osvědčilo. A paní Sklodovská by dnes se nemusela také vdávat za někoho, kdo jí dále pomůže v kariéře, eh, protože eh, aspekt eh, gender je také zakotven v, horiz- v horizontu Evropy. Je to jedna z věcí, která má rozhodující hodnotu. Měli Ona by měla prostě základní předpoklady, ale také by se na to hledělo, jak to vypadá z hlediska genderu.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 Tady byla položena další otázka, to je ta smlouva s e, Euroatomem. A tu jste, otázku jste položila rakouskému předsednictví a řekla jste, že vás z toho e, bolí břicho pomalu, když pokládáte takovou otázku, e, protože je to z hlediska rakouské perspektivy ohledně jaderné energie. A tato kritická perspektiva, na té se nic nezměnilo. Rakousko se dlouho zasazuje již za reformu eh, smlouvy Euroatomu. Eh, chceme zde eh, určité věci eliminovat, ale ochrany, ochranný účel Euratomu bychom chtěli posílit. Mělo by dojít eh, k spravedlivé soutěži v eh, podniku, kteří které vyrábějí energii a také eh, by se určité procesy měly demokratizovat. To je dobrá zpráva. Špatná zpráva je, že smlouvu běh Euratomu během našeho předsednictví nebudeme projednávat, ale toto téma předáme dále rumunskému předsednictví. A to z dobrého důvodu. <clears throat> Paní Kape? Je tady ještě paní Kape? Mm, mm, jednu otázku bych chtěla sloučit s tím, co řekl také pan Hele eh, je to zaměřeno na vybavení těmi finančními prostředky. 120 miliard, je to dost nebo není to dost? Můžu říct když je to víc, když to bude víc než těch 100 miliard, tak já se tomu určitě bránit nebudu. Vezmu to, co přijde, ale otázka rozpočtu je otázka, eh, která podléhá všeobecně do kompetence rady. A všem můžete si být jistí, že výzkum a inovace budu bránit, obhajovat. A to mi činí potíže, protože jsem přesvědčen o tom, že můžeme s pomocí výzkumu a inovací zvládnout důležité úkoly. Paní Kapl a také paní Werner, Věrník, eh, položili otázky, jak, jaké je propojení se strukturálními fondy, například s Horizontem Evropy. Eh, jak eh, to propojení konkrétně vypadá, eh, na to se musíme podívat, ale já jsem přesvědčen, že tady propojení je a komise si určitě představí, jakým způsobem je možné to propojit. Staví se celá řada dálnic a silnic a určitě je možné postavit takové výzkumné instituce a nějakým způsobem je propojit. Pane Rubiku, vy jste položil velice zajímavou vědeckou otázku a to e, propojení quantum computing a HPC. E, obojí jsou technologie budoucnosti, ale HPC slouží e, komplexní výpočtu komplexních simulačních modelů, abychom si různé skutečné experimenty ušetřili. Eh, hmotná fyzika HPC eh, probíhá na molekulární úrovni, eh, symbolizuje molekuly, aby se testovaly materiály. A jestliže materiály mají hodně molekul, tak potřebuji pořádný výkon počítače, abych v tomto agregovaném postupu mohl také zjistit vlastnosti materiálu. Quantum computing to je něco jiného. Eh, to je nová forma eh, počítačové architektury. Myslím si, že v obou věcech je dobré investovat eh, v Evropě právě HPC, co nemůže udělat jednotlivý stát, nemůže jít do velkých technologií. Kdybychom to udělali, tak eh, budeme eh, na seznamu těch eh, nejlepších prostě počítačů někde na místě 500 tisíc. Prostě nikdy nemůžeme dosáhnout takové výkonnosti počítačů, jako dosahuje Čína, Japonsko a jiní. Ale když to prostě združíme, ty své síly, tak můžeme dosáhnout dobrých výkonů. A u quantum computing tam máme také určitý, určitou výhodu v konkurenci. Nepotřebuje tolik zdrojů. A quantum computing Eh, bychom každopádně měli dále podporovat. Pan eh, eh, předseda Bozek už se na mě zle kouká. Ale dovolí, můžu ještě jednu otázku? Ne, je to v pořádku, máte prostor ještě na odpověď, ale co tady děláme? Nemůžeme, když to neodpovíme teď, tak na to budeme odpovídat za několik minut, takže to záleží na vás to je v pořádku. Já bych chtěl ještě odpovědět eh, paní Monte. A to se týká mezery v oblasti aplikací. Eh, tady prostě je určité... Hm, Societal relevant actions. Und Sie haben vollkommen recht, hier ist eine Máte absolutně pravdu, tady prostě vznikla určitá mezera eh, ve srovnání s USA. Eh, co se tý, souvisí to s našimi administrativními postupy, kdy a za jakých podmínek a s jakými náklady smíte založit eh, nějaký podnik a jakou odpovědnost přebírá ten zakládající podnik. Ne, že když je to prostě firma, když to není samostatně výdělečná osoba. Takže tam je, je v USA to daleko otevřenější. Ale Horizont Evropy se ujal tohoto tématu také. A právě pilíř 3 eh, Rada pro inovace to má udělat a to hledat ty cesty pathfinding, kde existují zajímavé disruptivní technologie, které by nám měly pomoci k průlomu. Také konkrétní financování nebo finanční pomoc, eh, spin-offs, která má být větší. Eh, prostřednictvím toho třetího pilíře eh, inovace, eh, o tom budeme muset hovořit s komisí, protože mě osobně není co ještě jasné, jakým způsobem najdu skutečně ty disruptivní technologie. Ale tady máme ještě trochu času, abychom o tom diskutovali, ale důležité je, abychom to měli na programu a řekli, že to má být výzkum a výzkum také s dopadem. Možná ještě jedna otázka, eh, pak si uspořím eh, odpovídat na ní při dalším slyšení. Pan Solino se ptal, jak to vypadá? Dopoledne jste hovořili o energetice a o snížení energetické náročnosti a jak to vypadá? Chtěl bych upozornit na jednu věc. Energetika to je klaster 3, pilíř eh, 2. 15 eh, miliard se má použít pro výzkum v oblasti energetiky. Dalo by se očekávat, že národní státy také ty vnitrostátní eh, instituce, které podporují, eh, šly podobným směrem. A eh, to by se potom z 15 miliard stal několika násobek během krátké doby, kdyby naše výzkumné instituce nebo univerzity prostě také něco tak, se do něčeho takového pustily. Tečka, děkuji very, very much. Děkuji mnohokrát, pane ministře, paní ministrině. Bylo skvělé, že jsme si vás mohli vyslechnout. A přejeme vám hodně štěstí, protože opravdu na vašem předsednictví závisí mnohé. Děkujeme za přípravu, za otevřenost. Hodně štěstí. Děkuji. Madame.

Teď eh, nás čekají otázky ohledně energetiky. Některé už byly zmíněny, ale Teď tedy vystoupí ještě jednou pan ministr Heinz Fassmann. Eh, nahrazuje eh, paní Elizabeth Kestingerovou, která je rakouskou česká spolková ministrině pro udržitelnost a cestovní ruch a obecně také má na starost energetiku. Některé otázky už byly zodpovězeny, takže není eh, třeba se k ním vracet. Já také budu mít otázku k energetice, ale ještě jsem ji nepoložil. A položím ji tedy v této části. Pane ministře, Chtěli bychom vás eh, poprosit o vystoupení během rakouského předsednictví. Vaše kolegyně paní Kestingerová bude mimo jiné se starat o balíček čisté energie, o část programu Connecting Europe, který se týká eh, energetiky. A dále to budou investiční projekty do energetické infrastruktury velice důležitá témata pro náš výbor. Náš výbor plně eh, odpovídá za energetickou oblast, za energetické otázky a prosím, tedy začněte se svou prezentací. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, Mm, rád bych poděkoval za pozvání, abych zde vystoupil eh, ve výboru pro průmysl, výzkum a energetiku. Zastupuji Elizabeth Köstingerovou, která od neděle je matkou eh, syna Lorence Johannese. Eh, přesto vám mám vyřídit její vřelé pozdravy. Rád bych také poděkoval eh, bulharské ministrině paní Petkové a estonské ministrině paní Simpsonové, stejně tak jako všem bulharským a estonským kolegyním a kolegům, kteří v rámci eh, Eh, trio předsednictví eh, pracovali. Myslím, že za poslední měsíce dosáhli opravdu velkého pokroku. A nyní eh, je na nás, Rakousku, abychom v, těchto, v tomto pokroku pokračovali. Paní Kösting, jakožto ministrině pro energetiku, a do té doby bude teda také opět v práci, budeme v následujících šesti měsících se snažit o zpracování zpracování eh, energopolitické agendy Evropské unie. Eh, chcem, eh, chceme být něco takového jako upřímný zprostředkovatel, honest broker, abychom také dosáhli cílu. Cíl dalšího vývoje vytvořit silnou energetickou unii je společný. Chceme vytvořit eh, opravdu bezpečný, konkurenceschopný a trvale udržitelný energetický systém. Obnovitelné zdroje energie eh, chceme eh, co nejlepším způsobem integrovat jakožto nosný pilíř jsme přesvědčeni, že budeme spolupracovat konstruktivně se všemi evropskými institucemi, především také s Evropským parlamentem. Také si myslíme, že eh, dosavadní eh, zásadní postoj, to je holistický eh, postoj a pohled na energetiku a politiku klimatu je důležitý. Během našeho předsednictví chceme se věnovat třem otázkám. Je, první to je balíček čisté energie. Snažíme se o uzavření eh, dosavadních eh, nebo ještě otevřených legislativních aktů týkající se eh, této oblasti energetiky a samozřejmě to chceme v tom i pokračovat. Nedávno se tři strany eh, projednávaly eh, právní akty ohledně balíčku čisté energie. A mm, všechny eh, tři strany hrají důležitou roli pro dosažení cílů pařížské úmluvy. To je nařízení o zprávě energetické unie, směrnice o energetické účinnosti a směrnice o obnovitelných zdrojích energie. Eh, chtěli bychom eh, také eh, poděkovat za vynikající práci a nasazení zpravodaje pro, zpravodajů pro zpracování tohoto tématu. To jsou pánové Klo Turmes, pan Miroslav Poche a Jose Blanco López. Eh, opravdu cíle vědomě pracovali a společně s bulharským předsednictvím Rady a Evropskou komisí eh, mm, se eh, dostali ku předu díky konstruktivním intenzivním rozhovorům a chtěl bych jim právě v rámci Eh, jejich činnosti poděkovat také i za ochotu ke kompromisům. Eh, uzavřením tohoto právního aktu můžeme dosáhnout eh, výsledků a to tak, že to přinese evropskou přidanou hodnotu. Myslíme si, že Evropa je dobře vyzbrojena pro konferenci OSN o klimatu v Katovicích COP24 ostatní eh, zůstávají takové soubory materiálu, zejména eh, v oblasti hm, toho, jak má vypadat model vnitřního trhu s elektřinou. Eh, hlavními body k pařížské úmluvě určitě zohledníme. Zejména se budeme věnovat také tématům modelu vnitřního trhu s elektřinou. jako část eh, takzvané čisté energie pro eh, všechny Evropany eh, bychom chtěli pokračovat práci v nařízení o vnitřním trhu s elektřinou a směrnici příslušné, také směrnici o vnitřním trhu s elektřinou. Zejména nařízení se bude, zde se bude snažit eh, najít eh, Rakousko eh, správné, správnou cestu řešení pro blaho evropských občanů. Přitom bychom chtěli právě zohlednit ekonomické zázemí a naši konkurenceschopnost. Společné, jsou to společné cíle, které máme. Dívám se na pravou stranu. Je to především otázka také mechanismu kapacity. Hmm, možná je to kontroverzní téma a zde platí určitě najít eh, příslušná, příslušné úpravy, eh, které také ladí eh, s našimi cíly v oblasti klimatu. Postupná integrace obnovitelných zdrojů energie a nosičů této energie mm, by měly být zohledněny také v tomto nařízení. Kromě toho, by měla být eh, vypracovaná příslušná směrnice týkající se elektřiny na vnitřním trhu, eh, tak, aby to podpořilo eh, právě také cíle a požadavky podniků i občanů. Je to důležitý cíl a myslíme si, že je to také důležitá součást energetické změny. Eh, obojí je velice důležité, abychom eh, dosáhli eh, změny v oblasti energetiky. Další téma je prevence rizik v oblasti elektřiny. To je velice důležité doplnění toho nařízení a směrnice o modelu elektřiny na vnitřním trhu. Je to vždy spojeno také s rizikem ehm, v oblasti dodávek eh, energie a zde se musíme o to postarat. Je to zejména důležité proto, že dnešní trh s elektřinou má přeshraniční charakter. A krize v oblasti dodáv, dodávek v jednom státě může mít dopad také na eh, dodávky v jiném státě. Proto je důležité vytvořit nějaký nástroj eh, pro celou Evropskou unii pro eh, prevenci, pro zamezení takovýchto krizí. Rakousko se bude snažit Eh, vyjednávat eh, ve druhé polovině roku s Evropským parlamentem, abychom právě podpořili eh, bezpečnost dodávek. Dalším tématem je nařízení ACER. To je agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů, ve zkratce ACER a hraje velice důležitou roli právě v rámci eh, balíčku čisté energie. Eh, zde se zohledňuje to, že agentura by se měla eh, přizpůsobit realitám dnešní situace na trhu s elektřinou. A všem zde eh, sliby a předpovědi eh, rakouského předsednictví, eh, zde se budeme snažit najít vyvážené řešení. Chceme zohlednit postoje členských států, jejich situaci, ale také to, jakým způsobem se zachází se zdroji bez ohledu na subsidiaritu. Náš program je eh, ambiciozní a velmi obsáhlý. 17. Eh, a 18. září eh, se bude konat neformální setkání příslušných ministrů v Linci. A zde se budeme snažit určitě najít konsens v radě u těchto témat, která jsem právě zmínil. Dalším tématem našeho předsednictví rady je novela směrnice o plynu na vnitřním trhu. Za bulharského předsednictví se již o tomto tématu diskutovalo na úrovni eh, pracovních skupin rady. Eh, byly předneseny různé pozice a projednávala se celá řada právních a technických otázek. Víme, že toto téma je pro všechny členské státy také velmi důležitou eh, nebo skrývá u mnoha států politickou komponentu. Je to tento proces se zpomalil. Eh, Koreper vzhledem k otevřeným otázkám na, eh, eh, odkázal toto téma na technickou úroveň. Budeme to projednávat a víme, že ze strany parlamentu je, existuje ochota zahájit o tom vyjednávání mezi institucemi. Eh, druhá část to jsou inovativní energetické technologie. Eh, inovativnost, inova, eh, to, o čem jsem hovořil, a neformální setkání ministrů energetiky 17. a 18. září v Linci, by měly projednávat také inovativní technologie v oblasti energie energetiky. Eh, tady je jedna zajímavá věc a to je Charge for Change. Eh, týká se to především zaměření na obnovitelný vodík, na inovativní eh, technologie skladování energie a na roli, k která se věnuje energeticky náročným průmyslovým sektorům. 20. a 21. listopadu ve Vídni eh, bude 11. Eh, konference Plán eh, bude se to týkat také inovativních energetických technologií. Jedná se zde o inteligentní a rezilientní města a budovy. Je to velice důležité téma. Eh, energii prostě můžete šetřit, ale když se staví města a eh, určité budovy potřebují více energie, tak eh, vám to moc nepomůže. Potřebujeme trvale udržitelné energetické systémy a dobrou energetickou účinnost jak v průmyslu, abychom dosáhli také přidané hodnoty a cílů do roku 2030. Eh, samozřejmě je třeba přitom zohlednit potenciál nových evropské, nové evropské eh, finanční platformy pro obnovitelné zdroje energie. 27. dubna se konal eh, workshop na vysoké úrovni ve Vídni. Bylo potěšitelné, že se zde zúčastnila jak Evropská komise, tak i Evropský parlament, který byl zastoupen panem Claudem Turm. Evropská komise a generální ředitel Evropského fondu pro strategické investice eh, Wilhelm Molter se také zúčastnil a ukázali eh, opravdu velký zájem. Eh, chtěli bychom toho využít, protože bychom chtěli samozřejmě toto financování projektů obnovitelných zdrojů energie zvýšit. Možná ještě třetí bod. Týká se to Eh, mezinárodního energetického hubu v Rakousku eh, chceme eh, toto podpořit. Myslíme si, že Vídeň a Rakousko jsou již předurčeny proto, aby se tím zabývali. Ve Vídni se dí, má své sídlo celá řada energetických institucí. Je to UNIDO nebo ta instituce Sustainable Energy for All, ehm, udržitelná energie pro všechny eh, nebo energetická, eh, energetická společnost. A tu 15. Eh, listopadu ve Vídni se mají sejít příslušná generální ředitelství se zástupci evropských ministerstev a měli hovo- budou hovořit o zabezpečení eh, dodávek, o nízkouhlíkové a inovativní technologii v oblasti energetiky. Rakouské předsednictví se také bude zasazovat na všech úrovních eh, o spolupráci se západním Balkánem. Stojíme před velkými výzvami a rádi je chceme společně zvládat. Eh, není to pouze nějaká zdvořilostní floska, Eh, chceme spolupracovat se všemi evropskými institucemi, chceme eh, příští půl rok společně s nimi utvářet a máme tu ctižádost, eh, že chceme dosáhnout opravdu Eh, dobrou energetickou budoucnost, která je udržitelná a je založena na obnovitelných zdrojích energie. Chceme vytvořit proto patřičné rámcové podmínky se všemi aktéry. Srdečně vám děkuji eh, za pozvání a za příležitost eh, prezentovat vám naše priority během našeho předsednictví Těším se na vaše otázky a upřímně řečeno nevím, jestli je budu moci stejně přesně, elokventně a eh, odborně zodpovědět, eh, jako to udělala spolková minister, jako by to udělala eh, naše spolková ministerině Elizabeth Köstinger. Děkuji. Děkuji vám, pane ministře. Já bych chtěla říct velice otevřeně, my jsme v Evropském parlamentu vždy velmi otevření že vaše vystoupení bylo asi dvakrát delší, než jsme předpokládali, ale to je v pořádku. Proč? Protože to byla prezentace jménem vaší kolegyně Elizabeth Kestingerové, která tady dnes není. Chápu tedy, že vaše odpovědi možná budou stručné. Pro nás je důležité, abychom mohli položit své otázky, přednést své pochyby a připomínky a vy byste je potom předal vaší kolegyni ve vládě. Rozumím tomu, co jste říkal, že možná vaše odpovědi nebudou eh, plnohodnotné, protože to není vaše portfolio. A my tomu rozumíme. Prezentace byla úplná a podrobná, skvělá. A teď tedy přejdeme k otázkám. Prosím kolegy o stručnost protože máme velké spoždění. V 18.30 přesně budeme končit a ještě nás čeká dalších pět bodů. A jedním z nich je rámcový program. Důležité téma, dvě části rámcového programu, takže ještě nás toho čeká hodně a nemůžeme přetahovat ani o minutku, jak víte, protože pak nebudeme mít tlumočení po, eh, po půl sedmé. Nyní tedy otázky. Prosím, o co možná největší stručnost. EPP, pan Karinč. Děkuji, pane předsedo. Nevím, jestli mám plně otázku, spíše komentář. Jsem zpravodajem pro trh s elektřinou Eh, příslušné nařízení a směrnice. já opravdu doufám, že během svého předsednictví budete schopni eh, najít společný pohled, abychom dospěli kompromisu s parlamentem. Mluvil jste o mechanismu kapacity, to je jedno eh, z kontroverzních témat v rámci nařízení a směrnice. Pak je tady energetická chudoba, parlament a rada mají trochu jiný přístup. Já za parlament eh, jsem otevřen hledání společné cesty. Parlament má celkem jednotný názor na to, jak by ten text měl vypadat. Máme silný mandát. Zdá se ale, že rada je více rozdělena a to pro vás bude velká výzva, takže hodně štěstí. A druhá věc, říkal jste, že pro vás je důležitá směrnice o zemním plynu. Mě by zajímalo, eh, jak eh, chcete se dostat z té slepé uličky, v níž se rada zatím nachází. Budete mít nějaký nový přístup, je tady nějaký nový vývoj? My na tom tvrdě pracujeme, zpravodaj sedí hned vedle vás, náš pan předseda, pan Buzek. A pro parlament je důležité, aby se to pohnulo. Máme evropské právní předpisy pro evropskou infrastrukturu, a je logické, že by se to mělo aplikovat na veškerou infrastrukturu v EU. A jak se tedy dostat z té slepé uličky? Děkuji. Za SD pan Blanco López. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V parlamentu více než rok a půl pracujeme na balíčku eh, čisté energie, což je jeden z největších balíčků týkající se energetického přechodu. Během bulharského předsednictví se dospělo k dohodě eh, na účinnosti, zprávě a obnovitelných zdrojích. A teď je třeba provést regulaci jako je přepracování vnitřního trhu s elektřinou a společných pravidel. My potřebujeme eh, právní nástroje a rámce, které to umožní realizovat. Je třeba nahradit znečišťující zdroje energie obnovitelnými zdroji. To ale neznamená, že bychom měli eh, svému osudu ponechat ty regiony, jejichž hospodářství je vázáno na tyto činnosti. Právě naopak, musíme jim eh, nabídnout nějakou novou budoucnost, nové východisko. A proto se chci zeptat, jaké jsou vaše priority, pokud jde o design trhu s elektřinou a jak hodláte přistoupit k dekarbonizaci elektrárenství, tak aby došlo ke spravedlivému přechodu, který zohlední situaci regionu závislých na uhlí. Paní ministrině se mohla velice zblízka seznámit s touto problematikou. Ještě když byla europoslankyně, také předkládala pozměňovací návrhy a myslím, že jsme tady v těch nejlepších rukách. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego. Za EKR pan Krasnodebsky. Já možná, jeżeli pan minister pozvolí to... Vážený eh, pane ministře, já bych se chtěl vrátit ke své předchozí otázce. A sice zda rakouské předsednictví se bude zabývat eh, problematikou směrnice o trhu se zemním plynem na Koreperu doufám, že zapojení rakouské firmy do tohoto projektu nebude překážkou eh, tomu, aby tak učinilo rakouské předsednictví. Je tady celá řada problémů, které nejsou vyřešeny, například eh, odlišné zacházení s tržním eh, mechanismem a strategickou rezervou. Další eh, věc, která vaši zemi eminentně zajímá, to jsou tarifikační zóny a eh, pravomoci Evropské komise eh, při určování těchto tarifních zón. Děkuji vám. Za Alde pan Petersen. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře, za vaše poznámky. Teď všichni budeme mít hodně práce za vašeho předsednictví. Eh, kolegové už tady zmínili eh, otázky zemního plynu, elektřiny a eh, s tím související problémy. Jak jsem vyrozuměla z vašeho úvodu, říkal jste, že dnešní trhy s elektřinou jsou přeshraniční z povahy věci. A já bych to, to trochu spochybnil, protože problémem je, že pouze polovina evropské přeshraniční kapacity se v loňském roce využila. A já tady jako výzvu vidím to, že nemáme dostatek přeshraniční výměny eh, elektrické energie. A já si myslím, že je pro rakouské předsednictví zcela klíčové, Eh, vytvořit tržně založený přístup, kde budete stimulovat a zdůrazňovat význam toho, že by se skutečně eh, naplnily tyto toky elektřiny přes hranice, protože zatím to ještě úplně nefunguje. A pochopitelně to má závažné dopady. Ceny jsou vyšší, než by měly být. Neplníme cíle v oblasti klimatu, abychom dodrželi pařížskou dohodu. Mohli bychom být, mít mnohem více obnovitelných zdrojů v sítích, kdyby eh, více energie putovalo přes hranice. Eh, máme tady mnoho úkolů a právě to musíme řešit s radou. A moje otázka na vás velice prostá by byla, zda budete mít tržně založený přístup, zda budete dále zdůrazňovat význam přes hraniční výměny energetických toků, protože tady opravdu můžeme dosáhnout změny ve prospěch všech Evropanů. Děkuji za zelené, pan Javor. Děkuji. Také já bych se chtěl přidat ke kolegům a zmínit o koncepci trhu s elektřinou a především kapacitní mechanismus. Myslím si, že to je důležitá věc. Zajímá mě, Eh, právě stanovisko Rakouska, protože je tady eh, závazek uplatňovat tento kapacitní mechanismus. Eh, mělo by se podporovat jeho přeshraniční aspekt. Zajímalo by mě, zda vidíte nějaké limity toho mechanismu. To vše jsou věci, o kterých se diskutuje. Některé členské státy to spochybňují. A jak už říkali kolegové, bude obtížné najít konsenzus mezi eh, parlamentem a radou. A z tohoto pohledu mě velice zajímá rakouský postoj k těmto otázkám a k přeshraniční povaze eh, kapacitního mechanismu. A poslední věc, to je směrnice o zemním plynu a v souvislosti s tím otázka Nord Stream 2 a eh, plynovod, to bude také tedy eh, velké téma do diskuse do budoucích let. Děkuji. Zague Silikiotis. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, chtěl bych vás také velice srdečně přivítat v našem výboru. A mám otázku, k níž jsme doposud nehovořili. Energie má být veřejným statkem, to znamená, že všichni by měli mít přístup k levné energii. Má první otázka tedy zní, co plánuje rakouské předsednictví, abyste podpořili náš požadavek, tedy úsilí o spravedlivé rozdělení přístupu k energiím a dobrou transparentnost a podporu zejména spotřebitelů. Tím myslím zvláště zranitelné skupiny. A nyní druhá otázka posílení konkurenceschopnosti v průmyslu a v energetice, ale nehledě na konkurenceschopnost. O tom jsme často diskutovali na půdě našeho výboru, ale tady je také problém energetické chudoby Mnozí občané eh, trpí takovouto energetickou chudobou. Proto se chci zeptat, co plánuje rakouské předsednictví, abychom mohli řešit tento problém, aby zvláště zranitelné skupiny získaly pomoc. A jak může rakouské předsednictví nalézt společnou eh, definici energetické chudoby. Kritika, která doposud zaznívá, vychází z toho, že se tím nikdo nezabývá, ani rada, ani komise, neobjevily se žádné konkrétní návrhy, jak řešit energetickou chudobu. A ještě třetí otázku. Bude se vaše předsednictví zabývat eh, vnitrostátními zdroji energií, protože potřebujeme posílit energetickou bezpečnost, zajistit nízkou závislost. A i v současnosti existují různé přírodní zdroje, tím myslím východní středomoří, například Kypr. Jaké jsou vaše návrhy, jak bychom mohli využít přírodních zdrojů, které byly objeveny ve východním středomoří. Děkuji a slovo má paní Barbara Kapl. Jako obvykle děkuji, pane předsedo, pane profesore Fasmane. Tři nejdůležitější témata, která se týkají energetiky, již zazněla a to je balíček čistých energií, o tom jste hovořil, nástroj Connecting Europe, na propojení Evropy, víceletý finanční rámec a e, posílení energetické infrastruktury. Dnes se již e, schválil ten balíček čistých energií. E, je to tedy řádná zpráva, revize, směrnice a nyní se budete zabývat do dokumenty, o trialogu jsme již také hovořili, je to eh, směrnice pro jednotný eh, trh s elektřinou, eh, kapacitní mechanismy, zabezpečení energií a ACER. To jsou tedy ty tři důležité dokumenty pro evropský trh s energiemi, které budou mít velký význam. A samozřejmě ta novela trhu o, e, s energiemi v Evropě. Nástroj pro propojení Evropy se má e, navýšit v, ve víceletém finančním rámci o 37 8,7 miliard e, jenom tedy z rozšiřování energetické energetických infrastruktur, to je velice důležité pro EU a také zejména rozšiřování e, propojení a také nový seznam PCR a to je otázka, kterou na vás mám. V příštím roce bude předložen nový e, seznam PCR. Cíl je 10% e, do roku 2020 do roku 2030 o 17%, to je relevantní tyto interkonektory prostřednictvím nových projektů, nového seznamu PCR. Budete nám moci k tomu něco říci? Děkuji mnohokrát. Pan Paul Rübich je dalším řečníkem. Srdečně děkuji, pane předsedo. Měl bych spíše prozbu než otázku. V Evropském parlamentu tu máme panel STOA. STOA je hodnocení eh, technologií a vypracovali jsme novou strategii Silo and Pipe strategii. Eh, v Evropě máme celou řadu institucí, agentur, které eh, zhromáždili velmi mnoho poznatků, ale doposud nemáme žádnou dobře propracovanou komunikační strategii strategii umělá inteligence, eh, využití hromadných dat. Tady bychom mohli zaplnit ta bílá místa, kde je naléhavě zapotřebí eh, komunikace. Třeba se dají lépe odhalit ta bílá místa také Berek, který je odpovědný za digitální jednotný trh, eh, už měl mít dávno platformu s spolu s eh, agenturou ACER. A je to tak, že ENISA, která je odpovědná za bezpečnost dat, eh, všichni by měli spolupracovat a pokud víme, tak tu doposud není žádná platforma pro spolupráci ani s dalšími institucemi, agenturami a ústavy. Chtěl bych vás požádat, abyste v rámci rakouského předsednictví zvážili, zda byste nemohli přijít s nějakou vhodnou iniciativou. Děkuji. Děkuji kolegové za ty důležité otázky. Ještě jedna otázka. Omlouvám se, já jsem se hlásil eh, úplně na začátku, ale asi mám moc krátkou ruku. Děkuji mnohokrát, děkuji pane předsedo. Profesore Fasmane, vy za to nejste odpovědný, ale situace je taková, že máme problémy s věrohodností v Rakousku, co se týče klimatických cílů. A v této souvislosti je důležitou kapitolou i energetika když pomyslíme na to, jaké je uvolňování emisí CO2. A to Nemůžeme celá léta snížit, tedy všechny cíle, které jsme si stanovili v této oblasti, jsme překonali, ale v tom negativním smyslu slova, proto je obtížné, když z naší pozice říkáme, chceme dosáhnout toho a toho, když se nám to nedaří doma. Eh, rád bych se tedy dotkl jednoho tématu, které vy jako vědec a i v této souvislosti jako expert přes energetiku eh, vnímáte jasně. Experimentální Eh, reaktor ITER se sídlem ve Francii. Eh, jaký postoj máte vy osobně nebo Rakousko? Děkuji mnohokrát, děkuji za vaše otázky a dovolte, abych eh, doplnil ještě něco, co naváže na předchozí otázky. Tři nebo čtyři říkáte energetická unie. Ano, to chápu, vystupujete jménem vaší kolegyně a říkáte, že energetická unie je e, základním tématem pro náš trh s energiemi a energetickou bezpečnost. Měli bychom co nejdříve e, tu e, strukturu energetického trhu dokončit. Je tu velice důležitá definice a to je ta definice interkonektorů, toho propojení Eh, je eh, to v rámci naší směrnice o trhu eh, s elektřinou. Měli bychom to dotáhnout do konce co nejdříve, jak říkáte, při přeskumu výzkumu směrnice o plynu máme obdobnou definici inter konektoru propojení a objevuje se na radě velmi mnoho pochybností. Co se týče této definice, je to obdobné jako u směrnice o trhu s elektřinou. Jak chcete propojit obě směrnice? pro trh s elektřinou a pro trh s plynem, protože pokud nesouhlasíte s definicí interkonektoru a máte pochybnosti a je na radě tolik pochybností, tak bude prostě nemožné dokončit vyjednávání o struktuře eh, trhu s elektřinou za rakouského předsednictví, protože bychom vás chtěli povzbudit, abyste zahájili vážné diskuze o přeskumu směrnic o trhu s plynem, jak se o tom někteří kolegové již předtím zmiňovali. Vážený pane ministře, děkujeme za vaši účast Snad si vyslechneme krátké odpovědi, ale pro nás je důležité, abyste předal všechny tyto otázky paní Elizabeth Köstinger která je tedy eh, rakouskou spolkovou ministriní pro trvalou udržitelnost a cestovní ruch. Ona je také odpovědná za oblast energetiky. Eh, budeme eh, s ní v nadcházejícím půl roce spolupracovat v takových důležitých otázkách, jako je trh s elektřinou a eh, trh s plynem. Pane ministře, máte slovo. Děkuji vám. Ty otázky skutečně předám dál. A také Köstinger sdělím svůj dojem, v jaké oblasti se diskuze eh, převážně pohybovala. Pan Kasnodebsky, dovolím se si zareagovat na vaši otázku týkající se eh, směrnice o eh, vnitřním trhu s plynem. Zatím se ukázalo, že zde nemáme žádný konsens členských států. Odpověď zní, tady musíme i nadále vyjednávat eh, v eh, pracovní eh, skupině rady a musíme se na to podívat, abychom se dopracovali ke konsenzu. Pane Karen, byste Šikovnosti rakouského vyjednávání a předsednictví předělil velký význam. Určitě to bude oprávněné. Diverzita přepravy plynu z nejrůznějších zemí původu určitě bude představovat eh, pozitivní vývoj při zajištění bezpečnosti dodávek. Ale je jasné, že všechny tyto projekty infrastruktury musí být sladitelné s eh, právem Evropské unie. Pan Petersen, Váš eh, argument zněl přeshraniční výměna v oblasti elektřiny a zde se nevyužívají do posud kapacity. Toto vybudovat je opravdu jedním z cílů našeho nařízení o e, vnitřním trhu s elektřinou. E, určitě jsou zde ještě nutná ambiciozní řešení. Chceme postupovat e, podle toho, co vyžaduje trh. Říkáme ano, ale současně Eh, hovoříme o tom, že musíme zohledňovat eh, bezpečnost dodávek a také ji zajistit. A tím pádem tento trh eh, přinejmenším regulovat. Pan Karens a pan Javor hovořili o mechanismech kapacit. Jakým způsobem je možné také eh, tyto věci eh, finančně zajistit. Ovšem je třeba na jedné straně zohledňovat eh, ochranu životního prostředí a na druhé straně bezpečnost dodávek. To je určitě centrálním cílem. Pak jsou zde určité limity, kolik emisí CO2 je dovoleno při výrobě jedné elektrické jednotky. Tato otázka určitě bude předmětem diskuze, protože eh, takové vytvoření normy je vždy velice obtížné. Pan Silikiotis, vy jste hovořil o eh, chudobě v oblasti energetiky. Je to v současné době určitě společensky relevantní téma. Řekl bych, že zde eh, je to především výzva také pro národní podpůrné systémy. Eh, záleží na formě organizace v Evropě, eh, organizaci obce, státu, jakým způsobem může poskytnout eh, podporu. Vlastní eh, vybudování energie, eh, obnovitelných zdrojů energie. To je určitě dobrý cíl a bude podpořen v rámci příslušné směrnice. Paní Kapl, Connecting Europe Facility propojení, propojení Evropy. Potřebujeme, eh, to je správné, eh, dobrou strukturu, infrastrukturu. Eh, media, v médiích se velice často ukazují dobré příklady větrné energie v eh, severním Německu, kde jsou vyráběny řádné přebytky. A jakým způsobem eh, je dopravit do průmyslových center ve, středním a, ve střední a jižní části? E, země. A to je určitě otázka pro Connecting Europe Facilities, e, propojení e, v Evropě. Potom seznam PCR. Zde zatím neuzaujalo Rakousko žádnou pozici. Nejdříve chceme vyčkat výsledků diskuzí v radě a procesy běží. Pan Freund se mě ptal, co si myslím o ITER. To byla jedna z otázek. znám eh, jadernou fúzi z výuky fyziky a eh, tehdy jsem to viděl, eh, to už je teda nějakých pár desítek let na zpátek, tak jako u vás. A vzpomínám si, jak náš učitel fyziky hovořil s velkým nadšením o, potenciál, o potenciálu získávání energie fúzí Eh, bude to ještě chvíli trvat, eh, než to bude ekonomické a než to bude moci být využíváno také z hlediska bezpečnosti technologií. A eh, to je předmětem základního výzkumu. Řekl jste také, že musíme být věrohodní v oblasti ochrany životního prostředí. Naše mise pro rok 2030, která byla schválena, si vytýčila velice ambiciozní cíle. 40, 35 až 45 by, mělo být obnovitel, by měly být obnovitelné energie. V oblasti elektřiny chceme eh, dosáhnout 100 eh, obnovitelných zdrojů energie eh, v elektřině bychom chtěli získat co nejvíce autarkie. Eh, je to možné, eh, co se týče bilančně, eh, teraz mám tím vždy na mysli, že import, export bude vždy nutný. Co se týče CO2, tak chceme snížit o 36 tyto emise a zvýšení energetické účinnosti o 25 až 30 Čili cíle jsou vysloveně ambiciozní a e, možná, když se sejdeme za několik let, tak se kriticky zeptáte, jak jsme těchto cílů dosáhli, zda jsme jich dosáhli. Pane Busku, vy jste položil ještě jednu otázku a to si takalo interkonektoru. Při přípravě na to, zase, na to zasedání jsem se touto otázkou zabýval. Co to jsou interkonektory? Mezitím jsem ji pochopil zde musíme e, určitě definovat e, interkonektory, co to je. Ale nejsme si úplně jisti, zda tato definice musí být stoprocentně jednotná protože interkonektor, který se týká eh, eh, elektrické sítě a plynárenské sítě, zda je eh, možná stoprocentní interkonektivita, to je otázka. Že k interkonektoru dojít musí, to je bez sporu. Čili toto byl můj seznam otázek, na které jsem byl schopen odpovědět. Paní Köstinger možná ještě eh, potom eh, odpovědi dodá. Děkuji mnohokrát, pane ministře, děkuji za možnost diskutovat o všech těchto otázkách. A my tedy počkáme na paní Kessiger, možná se dostaví s dítětem, Děkujeme mnohokrát za vaši návštěvu na půdě Evropského parlamentu. Ladies and gentlemen, let's... Dámy a pánové, pokračujme na pořadu jednání je další bod a to je návštěva Norberta Hofra, rakouského eh, ministra pro dopravu a technologie. To je skvělé, to je fantastické. Budeme tedy probírat jednotlivé body po sobě. Jsou to pro nás velice důležité otázky a je to nástroj pro propojení Evropy a vesmírný program. Je možné, že jsme nikdy dříve neměli tak velký vesmírný program, jak je tomu nyní, a také nástroj na propojení Evropy, pokračování toho nástroje, to je velice důležité, přechod spíše na elektřinu než na plyn a ze strany Evropského parlamentu je již připraveno několik návrhů. Pane ministře, mohu vás požádat, abychom diskuzi zahájili vaši prezentací. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové. Já jsem také před chvílí mohl eh, poslouchat, když jsme hovořili o eh, bezpečnosti energetických dodávek. Je to zajímavé téma, které ukazuje, jak je důležité eh, aby Evropská unie spolupracovala v důležitých oblastech politiky. Jsou to obrovské výzvy, které musíme zvládat a zvládnout je můžeme jenom společně. Nastala doba velkých výzev, velkého přelomu, věci se mění. V současnosti předsedáme Radě Evropské unie a já se domnívám, že je úkolem odpovědného předsednictví přispět k tomu, aby Evropská unie měla eh, bezpečnou budoucnost, ale je třeba postupovat také obezřetně, abychom zachovali to, čeho jsme společně dokázali. Tedy cílem je trvalý mír, svoboda a s tím zpěta rostoucí priorita v zemích Evropské unie, což byla myšlenka zakladatelů Evropské unie. Na základě dobré hospodářské spolupráce postarat se o to, aby ty hrůzy první Eh, světové války a ani předtím se nebudou opakovat. A doposud se tedy dařilo zachovat mír a svobodu v Evropě. Dnes stojí před námi celá řada nových výzev a na ty musíme zareagovat. Je to zintenzivnění mezinárodní konkurence, je třeba zajistit postavení Evropy eh, vzhledem k vývoji na světě. Eh, prezident eh, Trump podporuje protekcionistickou politiku a my nemůžeme říci, jaké dopady to nakonec bude mít dopady na EU, ale e, dopady tu budou na jedné straně e, sílící Rusko, sílící Čína, když jde o e, budování infrastruktury, ale i o skupování technologií pro vesmír dále Indie a Evropská unie. A musíme znát, tuto souhru a musíme si uvědomit, že členské státy samotné neobstojí v takovéto konkurenci. E, tato spolupráce je důležitá. My se hlásíme k této spolupráci uprostřed této hospodářské soutěže ve prospěch Evropy. Jde o význam ochrany životního prostředí a klimatu. Tady musíme dělat také velmi mnoho. Díky bohu máme programy Kopernikus, jsou to efektivní opatření ve smyslu trvale udržitelného vývoje a také máme některé radikální tendence. Eh, musíme čelit eh, terorismu, eh, nehledě na to, odkud přicházejí tyto radikální tendence. Chceme-li zvládat tyto výzvy, potom eh, ve smyslu efektivní souhry je třeba zapojit do toho eh, všechny subjekty v EU. Je třeba eh, usilovat o společná řešení, abychom dostali odpovědnosti, kterou máme vůči občanům. Motem našeho předsednictví, jak víte, je Evropa, která chrání, ale chtěl bych zúraznit, že to nemá znamenat, že to bude Evropa, která se bude uzavírat. Když hovoříme o tématech vesmíru a nic nespojuje více než společné velké úkoly a cíle, které si stanovujeme. Jde o posílení Evropské unie, o přiblížení se občanům, o posílení důvěry občanů v akceschopnost EU a také o posílení důvěry mezi členskými státy. A e, jsem si jist, že i ve vašich zemích se provádí ankety mezi občany s otázkou, jak vysoká je důvěra vůči EU tak když se e, hodnotí výsledky, tak zjišťujeme, že my, jakožto politikové, musíme ukazovat, že Evropská unie není nic jiného než členské státy samotné. Mnohdy děláme tu chybu, že když máme nějaké slabiny, takže se snažíme přesouvat eh, vinu na jinou úroveň. A to je také Evropská unie. Musíme odpovědně říkat, že pokud se něco nezdaří na evropské úrovni, tak eh, odpovědnost neseme my. Eh, my protože my vysíláme politiky členských států a také neseme tuto odpovědnost. A doufám, že to budu moci spolu s kolegy v nadcházejících měsících vyzdvihnout. Chceme přispět k tomu, abychom eh, reagovali co nejlépe na eh, záležitosti našich občanů. Evropský parlament je eh, zejména mluvčím obyvatelstva a proto že je to orgán bezprostředně volen obyvatelstvem, proto má bezprostřední odpovědnost. Vy se odpovídáte vůči evropským občanům a to vždy, když se blíží volby Evropské Evropský parlament je silným partnerem, který je nutný, abychom dosáhli společných cílů. A za našeho předsednictví eh, budeme usilovat o zvláštní kontakty a budeme eh, také respektovat eh, zájmy Evropského parlamentu. To pokládám za důležité. Ty na základě těchto základních cílů bych se chtěl zaměřit na naše důležité otázky v oblasti eh, vesmíru. Má to být jednotné technické pole, eh, které je důležité pro další posílení eh, úlohy Evropy a členských států. Toto odvětví je nesmírně důležité ze strategického hlediska. S programy Kopernikus, eh, Galileo a EGNOS máme k dispozici eh, programy na vysoké úrovni. Nemusíme se schovávat, eh, nemusíme se stydět ve srovnání s jinými národy díky eh, chytrým politickým rozhodnutím, eh, díky chytrým eh, inženýrům máme 22 družic na oběžné dráze a máme Galileo a bezpodmínečně potřebujeme tento samostatný systém satelitní navigace nás denně provází. GPS je eh, známá věc. Máme dobrý vztah k USA, ale co když naši přátelé již eh, tuto jistotu eh, nezaručí? Může se systém každý tý okamžik změnit, vypnout. A když bude řidič hledat cestu, tak to bude pro něho nepříjemné, ale pilot, který eh, eh, naviguje eh, pomocí systému GPS. A jsou tu i systémy vzletů, které jsou naprosto závislé na GPS. A pokud se tu objeví nějaké změny, pokud bude něco vypnuto, vzniknou jiné možnosti, pak může v skutečnosti našeho života nastat závažný problém. Infrastrukturu, kterou vytváříme, si musíme na dlouhou dobu zaručit a musíme se e, vybavit na všechny alternativy. A víme, že využití technologií a služeb e, musí vycházet také z toho, že hraje nesmírnou roli i v oblasti migrace a dalších oblastí života, zajištění eh, efektivní zprávy za celou oblast vesmíru eh, je důležité vzhledem k prohloubení synergických efektů s ostatními oblastmi. A to je ve smyslu našeho předsednictví. Musíme eh, reagovat, musíme anticipovat čelit novým výzvám, new space, komercializace a také počasí ve vesmíru. To je zajímavé, že eh, lidé vysílají eh, eh, objekty do vesmíru. 30. listopadu se povede diskuze na konferenci, budou to velice důležité vesmírné programy. 5. a 6. listopadu bude konference o vesmíru ve Štýrském Hradci a já doufám, že pan Celini bude s pravodajem a že vystoupí a v této souvislosti bych chtěl zdůraznit, že máme spolupředsednictví eh, v agentuře ESA spolu se Španělskem a to hraje podstatnou roli. Ještě krátce, pane předsedo, eh, k to TU k doméně na vysoké úrovni. Tato doména je úspěšná a e, je oblíbená mezi evropskými podniky, představuje evropskou identitu na internetu. Předsednictví Rakouska souhlasí, že zpráva domény se musí zmodernizovat. Přejeme si e, určité modifikace a tyto změny probíhají permanentně vítáme iniciativu, abychom vytvořili fórum eh, více zájmových stran a chceme dosáhnout rychlého pokroku a stanovit zaměření rady a bychom jednali s parlamentem ještě před ukončením legislativního období. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát. Pane ministře, děkuji za vaši prezentaci, která je velice důležitá. Jsou to důležité oblasti. Je to tedy program pro vesmír a nástroj pro propojení Evropy. EPP. Pardon. první řadě bych chtěl poděkovat eh, panu ministrovi Hoferovi a srdečně ho přivítat zde v Evropském parlamentu. Je to důležitá oblast eh, pro budoucnost eh, propojení subjektů, jak už jste o tom hovořil. Potom samozřejmě také letecká doprava, mítné systémy, to je něco rozhodujícího také pro blahobyt obyvatelstva. Stejně jako eh, vnitřní trh nebo jednotný trh s telekomem, eh, telefonování všude a vnitřní trh s elektřinou, to je to, co nás také všechny zajímá. Eh, jsou určité eh, struktury, které se vytvářely u jednotlivých stát, v jednotlivých státech. Eh, státy mají oligopoly a neradi se z tohoto oligopolu dostávají, protože nakonec potom 100% spotřebitelů z toho také těží a všichni politici chtějí být voleni také obyvatelstvem. Proto musíme obyvatelstvu něco dodat. A když budeme správně vystupovat, tak zákazník a spotřebitel toho bude jenom těžit, když budeme mít dobrou a správnou konkurenci. Co se týče eh, propojení Evropy, tak, nebo potom ještě k tomu vesmírnému programu, jak to vypadá s tím spojením? Eh, existuje dobrá komunikační platforma, eh, to je ta strategie Sila and Pipe, to jsou ty eh, Scientific Technology Options, eh, potom spolupráce mezi agenturami a institucemi. Já bych chtěl požádat o jednu věc, aby se zapůsobilo na to, aby instituce a agentury předložily společné plány, abychom viděli, jak spolu komunikují Eh, protože víme, že eh, učení se eh, na dálku podle strojů nebo umělá inteligence, to jsou věci, kde máme ještě, že by to mohlo pokrýt také ty, ta bílá místa v komunikaci v Evropě a mohli bychom se postarat o to, aby komunikace byla optimalizovaná. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane kolego. Pan Zdislav Krasnodebsky za EKR. Bohužel můj kolega pan Tošenovský, který má na starosti tento program, byl eh, povolán do Prahy, takže eh, tady není a požádala mě, abych ho zastoupil. Nejprve bych začal tím, co jste říkal na začátku. Mluvil jste eh, o hrozbě protekcionismu. Jak víte, protekcionistické tendence se objevují i přímo v Evropě. Navrhuje se, aby střední a východní Evropa byly odděleny od zbytku Evropy. Podobné myšlenky zaznívají i tady v Evropském parlamentu a proto můj region má velká očekávání od rakouského předsednictví Všichni si eh, vzpomínáme o diskusi eh, o Middle Europa v 80. letech a já doufám, že eh, Rakousko tedy bude hrát úlohu mostu mezi těmito částmi Evropy. K vesmírnému programu. Myslíte si, že ještě do evropských voleb, které proběhnou v roce 2019, bude rada a parlament se moci dohodnout? Ptám se na to, protože jde o rychlost, s jakou rakouské předsednictví se pustí do tohoto tématu. Právě na tom bude eh, to záležet. Druhá otázka se týká Britů, kteří se účastní programu Galileo a myslíme si, že pro Evropu i pro Spojené království by bylo prospěšné, aby mohli pokračovat. Co si o to myslíte? Děkuji. Za ENF paní Kapel. Děkuji, paní předsedo, pane předsedo. Jsem velmi potěšená, že se do našeho výboru dnes dostavil pan minister Hofer. Rád bych eh, z těch globálních témat eh, se dostala trochu k něčemu, co je velmi relevantní v našem výboru. A to je celá oblast digitalizace. Eh, Týká se to také Ministerstva pro infrastrukturu. Od května letošního roku existuje studie Evropského účetního dvora. V ní se hovoří o tom, že široké pásmo v členských státech Evropské eh, unie je stále nedostatečně rozvinut. Zejména venkov je vlastně od eh, širokopásmové technologie odříznut a není to tak, eh, jak, je to, jak to předpokládá strategie pro rok 2020. Existují různé možnosti, jak to eh, změnit, to znamená, jednotlivé země by měly své plány nově přepracovat, eh, aby to široké pásmo se vybudovalo, měli by si eh, vzít k tomu ku pomoci různé prostředky. Evropská investiční banka by také měla před FC a SEF Ehm, vydávat finanční prostředky nebo půjčky eh, na eh, menší projekty třeba. Jakým způsobem chcete iniciovat eh, vybudování širokopásmové technologie v Evropské unii? A potom druhá věc, to je vesmír, ehm, čili vesmírný průmysl. V novém víceletém finančním rámci existuje něco takového jako vesmírný program Evropy, eh, který má v rozpočtu 16 miliard eur. Eh, jsou to eh, projekty jako Galileo, Copernicus a samozřejmě nové bezpečnostní komponenty. Já se chci zeptat na to, zda z rakouské strany z předsednictví existují iniciativy, že by také eh, toto vše bylo zpřístupněno malým a středním podnikům. Děkuji za otázky a pane ministře, mohu vás eh, požádat o odpovědi a o zhrnutí těch připomínek závěrem naší diskuze. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Paul Rubich, eh, my jsme se již setkali a zabývali jsme se otázkou, jak tedy s těmi přístupy přes hranice. Vy jste zvolil tedy velice blízký přístup ke klientům a já jsem byl tenkrát skeptický a tím naváží na otázku doktorky Kap plové, e, e, nakládají se velké e, náklady na sítě 5G, ale myslím, že ten kompromis je velice dobrý a dá se s ním velice dobře žít. Já jsem to velice uvítal a doufám, že i vy jste s tím poměrně spokojen. Hovořili jste o komunikaci v oblasti vesmíru, o otázce agentur, institucí, které existují. Jistě lepší eh, slaďování je bezpodmínečně nutné, ale také plné nasazení. Je třeba jasně přiřadit úkoly, aby se co nejméně překrývaly. To zaznělo i e, v předchozím jednání před těmito důležitými dny. Mnozí mi říkali, potřebujeme mít jasně nastavené e, linie, kdo je odpovědný za kterou oblast. A já jsem pevně přesvědčen o tom, že i v rámci našeho předsednictví spolu s parlamentem, spolu komisí nalezneme Eh, dobré cesty, abychom zajistili pozitivní eh, vývoj. Eh, poslanec Krasnodebsky hovoří o protekcionismu, který nás provází nejenom co se týče USA, ale takovéto tendence jsou i uvnitř Evropské unie. Snad osobně já jsem Eh, vyrůstal ve východní části Rakouska, tedy v blízkosti železné opony. A mám určitý eh, cit pro to, co to znamená, eh, když na hranicích padne železná opona a když vidíme, jakým směrem se ubírá vývoj. My jsme velice profitovali z podpor v rámci cíle 1, ale mnohem lépe jsme se rozvíjeli po pádu železné opony opony. Eh, my velice spolupracujeme s sousedním regionem v Maďarsku. Hranice jsou pryč. Je třeba dbat eh, na to, abychom se vydali společnou cestou v Evropské unii, ale nedopustili, aby nikdo eh, zaostával. Je třeba jít společně. Nesmíme dělat takové chyby, že v důsledku emocí budeme třeba příliš ukvapeně odsuzovat nějaké tendence, nějaký vývoj a rušit e, základ pro jednání. Diplomacie tedy hraje důležitou roli a já vám mohu říci, že to je možná silná stránka Rakouska, že je zběhlé v diplomacii to bych chtěl říci i zde. Máme velice dobře fungující zprávu administrativu a to bude také důvod dobré fungování našeho předsednictví. Ne, že by byli ministři geniální, ale tu hlavní práci dělá velmi mnoho eh, pracovníků v administrativě, kteří se snaží domluvit eh, kompromisy, hledat eh, cesty ke zblížení a my ministři máme potom to štěstí, že můžeme šířit šťastná rozhodnutí, ale to jednání je již započalo a já jsem slyšel, že se setkalo s dobrou odezvou. Jistě chceme eh, eh, vytvářet mosty. Eh, zda dojde do konce předsednictví k dohodě mezi radou, parlamentem a komisí. To samozřejmě nemůžeme dodržet, ale mohu přislíbit, že uděláme vše, aby bylo možné dosáhnout tohoto cíle. Brexit a další existence Galilea, jaký dopad to bude mít, jsme v situaci, kdy konec konců eh, musíme řešit celý balíček a otázka Galilea a Brexitu musíme řešit v rámci jednoho balíčku a já doufám, že eh, dospějeme k pozitivnímu řešení celkového balíčku, i když tady budou různé problémy, personální změny a že tedy Galileo bude dobrou součástí tohoto balíčku. Paní doktorka Kapl hovořila o velkých výzvách ve smyslu digitalizace. Dnes v EU a celkově v ekonomice není jenom důležité eh, dopravní spojení, eh, vlakové, letecké, ale potřebujeme rozšiřovat digitalizaci, širokopásový internet, eh, protože to je důležité i e, ve venkovských oblastech. E, rozšiřování širokopásmového internetu, tady je nový vývoj, na ten musíme e, zareagovat. Rozšíření 5G, Fiber Go, to už nebude tak důležité. Nemusíme mít v každém domě vláknové připojení, ale je třeba na to zareagovat. Potřebujeme celkovou koncepci v členských státech, v celé EU a zapotřebí je tedy e, sladění e, mezi širokopásmovým internetem a 5G a tady jsem velice pozitivní. Děkuji, pane e, ministře, děkuji za vaše připomínky, za vaši úvodní prezentaci, nyní za vaše odpovědi a připomínky. Chceme vám popřát všechno nejlepší do vašeho předsednictví. Děkuji. Budu se snažit. Okay. Eh, Přejdeme k dalšímu bodu, to je informování výboru o stavu jednání, bod 26, vnitřní trh s elektřinou, přepracování nařízení a bod 27, společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou pro přepracování směrnice. Spravodajem je Krišaniš Karinč, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ve třech minutách, vlastně v jedné minutě mohu říci, že jsme dokončili hlasování 28. února na plenárce a dlouho jsme čekali, než začnou jednání za bulharského předsednictví. Konečně k tomu došlo úplně na konci června. Bylo to už spolupráce s chystaným rakouským předsednictvím. Řekli jsme si, jaké jsou politické výzvy na obou stranách technická jednání proběhnou tento týden a na začátku září a druhý trialog se bude konat 11. září, takže konečně ta práce začíná a vkládáme velké naděje do rakouského předsednictví, že by se to mohlo dokončit eh, během tedy jejich předsednictví. Děkuji. Děkuji. Takže to je jasné, myslím, ale pokud by někdo se chtěl na něco zeptat nebo něco připomenout, dobře, děkuji. Začalo to tedy před dvěma týdny. Naše diskuse nebudou jednoduché. Eh, poslední trialog je naplánována na prosinec. A teď se dostáváme k poslednímu bodu. Děkuji, Krišaneši, eh, Body 28, 29 potom budeme projednávat dohromady. Návrh na řízení Evropského parlamentu a rady, kterým se zavádí program Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků. A druhý bod, návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a rady o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí eh, program Horizont Evropa. Rámcový program pro výzkum a inovace. Dvě věci, dva zpravodajové pan Dan Nika a pan Christian Ehler. Prosím, kolegové, zahajte naši diskusi. Je to první výměna názorů, velice důležité téma. Pan Dan Nika má slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat všem, kteří mi pomáhali v posledním měsíci ve snaze připravit eh, slušnou zprávu. Chci poděkovat stínovým zpravodajům, kteří se také eh, snažili eh, mi stát po boku, pochopit, co, o co mi jde. Ještě dnes večer v půl sedmé budeme mít schůzi. Chci poděkovat expertům výboru ITRE, protože se velice aktivně zapojovali. Chci poděkovat politickým skupinám, zapojilo se do toho hodně lidí a děkuji také Evropské komisi, která se snažila eh, pomáhat vysvětlováním různých bodů. Můj původní příslip byl, že připravím zprávu ještě tento týden. Už jsme měli dvě konference, kromě toho proběhla řada bilaterálních zasedání a já jsem se snažil eh, získat i zpětnou vazbu od hlavních eh, aktérů v této oblasti výzkumu a inovace v EU, abych zjistil, zda bychom měli něco změnit. Jak by se eh, měly věci zlepšit, změnit k lepšímu v tom dalším programu Horizont Evropa a v novém rámcovém programu. A teď bych se chtěla zmínit o hlavních bodech. Všichni stínoví zpravodajové, jak už jsem jim slíbil, mají návrh zprávy, verzi z dneška. Je to tedy verze datovaná 10. července. Já jsem se snažil poslat stínovým zpravodajům novou verzi, aby viděli, eh, jaká je dynamika té zprávy, jaká, jakými motivy jsem veden. A stručně tedy představím hlavní body. Hlavní bod je navýšení rozpočtu na horizont Evropa na 220 miliard eur. V návrhu komise je rozpočet 83,5 miliardy eur nebo 94,1 miliard eur v současných cenách, což je opravdu hodně vzdáleno té částce, o které se zmiňuje parlament. My pod, podporujeme rozpočet ve výši 102 miliard v současných cenách. Dále posílení základního výzkumu a kolaborativního výzkumu, protože Výzkum, a zvláště ten základní výzkum, je velice důležitou součástí EU a je to důležité pro plnění cílů Evropské unie. Třetí bod, který bych chtěla zmínit, se týká principu reciprocity. Musíme vyjasnit situaci. Bohužel, pokud vím, jsme v situaci dosti podivné. Na jedné straně se mluví o tom, že není dost peněz, které, které by mohly být věnovány na vysoce kvalitní projekty, a které byly navrženy v různých výzvách předkládání projektu. A potom na straně druhé je hodně peněz v rám, které byly přiděleny eh, v rámci Horizont 2020 eh, subjektům nebo jednotlivcům, při druženým zemím a třetím zemím. Ale já si myslím, že ten princip reciprocity je nezbytný. Jen těžko bychom mohli vysvětlit, proč umožňujeme přístup k evropským penězům, když evropské subjekty nemají přístup eh, v těch zemích, s nimiž spolupracujeme, nemají tam přístup k programům, které jsou financovány z rozpočtu těch příslušných třetích zemí. A pak je tady ještě další věc, kterou musíme vyjasnit, a to je posílení pravidel duševního vlastnictví abychom mohli eh, posoudit evropský výzkum. Na jedné straně nově příchozí na trhy, ti menší, eh, potřebují poradenství, jak chránit své duševní vlastnictví. A zároveň musíme přesně vědět, kdo je držitel práv duševního vlastnictví u programu, který je financován z EU. Další bod, který bych chtěl pojmout v této zprávě, se týká prvního komerčního využití projektů, které byly financovány evropskými penězi právě v EU. Musíme maximalizovat eh, dopad a přidanou hodnotu tento princip prvního komerčního využití v Evropské unii je velice důležitý princip. A je tady ještě jedna věc, kterou bych chtěl zmínit. Synergie. Spolupracuji s kolegy z generálního ředitelství Regio. Na této věci měl rovná mzda, nebo stejná mzda za stejnou práci, to je další zásada, kterou uplatňuje Evropský parlament – když se mluví třeba o stejné mzdě pro řidiče kamionů. A myslím, že to je eh, věc, kterou bychom také měli eh, uplatnit i u výzkumníků, kteří pracují na stejném výzkumném projektu. Potřebujeme anonymní vyhodnocení na zdůraznění excelence. Nemělo by se postupovat eh, jenom podle původu a pohlaví. Zároveň musíme také překonat vzdálenost mezi různými výzkumníky v EU a potřebujeme lepší eh, rozdělení excelence mezi členskými státy EU. To, je, to jsou tedy hlavní body, které bych chtěl ve zprávě řešit a tento dokument také předám sekretariátu. Eh, měl by být připojen ke zprávě dle našich postupů. Děkuji za trpělivost. Děkuji, to je velice důležité. Máme tu lhůtu pro překlad a to je velice důležité. Děkuji za tento striktní přístup. A, ano, to bude předáno eh, sekretariátu, eh, aby to bylo přeloženo. Pan Ile, děkuji. V prvé řadě bych chtěla poděkovat eh, panu Nikovi. Myslím, že to vnímáme stejně. Jsou to stejné záměry. Máme tady velice koherentní postoje v Evropském parlamentu se stínovými zpravodaji. Co se týče detailů, jsme hovořili o 120 e, miliard e, v rozpočtu, ale to není jenom to navýšení. Sledujeme, co prohlásili představitelé členských států a je to věnováno na výzkum a inovace. Je důležité e, zahájit. Nemáme jenom navýšení rozpočtu, ale je třeba splnit ty záměry deklarované již před deseti lety. Co se týče té struktury, první pilíř, tady bychom se chtěli eh, zaměřit eh, na eh, osvědčení konceptu, dále excelence. Měli bychom se více zaměřit na mladé výzkumné pracovníky, dále bychom měli zlepšit program pro lepší slučitelnost pracovního a rodinného života, nejenom genderová otázka, která se e, e, zde e, objevuje, lepší život mladých výzkumných pracovnic, dále infrastruktura výzkumu se zaměřuje na inteligentní strategii, strategie na eh, malé eh, infrastruktury výzkumu v méně rozvinutých zemích, financování z nástroje EFSI, dále zaměření na Open Science Cloud. Eh, desítky let se o tom diskutuje, ale stále to ještě není. Dále ta myšlenka cloudu jako Rich Cloud v Evropě, který bude sloužit i účelu otevřeného přístupu v rámci druhého pilíře se musíme podívat na strukturu. Možná rozdělíme klastry, které se věnují inkluzivní společnosti na inkluzivní, eh, inovativní a tvůrčí společnosti eh, na, eh, na, na nástroje, protože to prolínání by mohla být problematické. Je docela jasné, že je tu celá řada ještě otevřených otázek z hlediska strategického plánování. Eh, jsou tu některé odstavce, ano, využíváme myšlenky spíše strategického než pracovního plánu, ale nakonec eh, tento proces měl znamenat definovat nástroje a takže to budou prakticky akty v přenesené pravomoci a chceme to období omezit a přejeme si jasnější definování toho, co se bude odehrávat, co se týče eh, partnerství, společné podniky, spolupráce, využití páky v průmyslu, to je jasné, clean sky, to je základ programu, to chceme zase vidět EIT, zvláštní důraz na tuto oblast. Chceme eh, zachovat stávající KIX a dále, co se týče migrace a tvůr činnost, bezpečnost na moři, Tady chceme zajistit rovnoměrné financování. Dále se, již jsem hovořil o návrhu strategického plánování. Chtěli bychom omezit počet misí v rámci prvního strategického plánování. Je to málo realistické, když je 50 eh, misí, tak eh, se chceme zaměřit na jasné myšlenky a chceme si eh, vyjasnit rozpočtování na různých úrovních vzhledem ke globálním výzvám. Chceme zajistit doplňkovost eh, v rámci partnerství. Ty eh, mise by neměly být jedinou záležitostí. Je třeba lépe pochopit, jaký je vztah eh, k daným nástrojům. Měli bychom rozpočet na mise omezit a neměli bychom slepě přidělovat prostředky, abychom definovali velký počet misí, které nemůžeme splnit. Rychlejší přístup, přístup z dola bychom uvítali, když eh, eh, plánujeme inovace, chceme to eh, propojit, aplikovat v kastrech EIC, dílení excelence a chceme urychlit šest měsíců pro k, k dosažení výsledku a nyní s, bychom uvítali iniciativu excelence z méně rozvinuté země, kdy požádají o prostředky a chtěli bychom zdůraznit, že lepší zpráva údajů je zpěta s infrastrukturou pro výzkum a jak už jsem řekl, European Open Science Cloud, eh, centra excelence, tato pravidla by měla být předložena ERC a pro námořní programy. Dále musíme diskutovat o tematických prioritách, například tvůrčí průmysly, o tom se již hlasovalo, e, posílení e, průmyslu nejenom energetika, ale opatření pro implementaci, dále e, řešení vzácných onemocnění, to může být značnou výzvou onkologická onemocnění onemocnění u dětí, něco, co je pochopitelné pro běžné občany, dopad výroby potravin na změny klimatu, tedy větší zaměření na tematické priority. Co je také důležité, je se šířeji podívat jak správně zazdělo, na propojení se strukturálními fondy. Máme ten potenciál 5%, eh, kdy plníme, ale znamená to hodně práce. Eh, posledně byly eh, tyto návrhy v zrcadlovém uspořádání, teď je to návrh Riky, je to tvůrčí Evropa, to vůbec se zaznělo v návrhu, dále musíme sledovat finanční nástroje, chceme totiž zachovat flexibilitu stávajících Inofin v novém širším programu. Není to řešení pro všechny, i když je to široké zastřešení, je to individualizovaný přístup zaměřený zejména na malé a střední podniky. Musíme být upřímní, povedeme obecnější diskuzi o malých a středních podnicích, protože to, co je v programu třetího pilíře, to je ta dis- eruptivní část programu, ale teď jde o tu eh, růstovou část programu pro malé a střední eh, podniky. Eh, omlouvám se, že to komentuji tak rychle, nejsem tak perfektní jako Den, já předložím zprávu v příštím týdnu, ale myslím, že jsme na správné cestě na základě toho, co jsme obdrželi o stínových zpravodajů, takže zaujímáme velice silný postoj vůči radě. A ještě poslední věc, prozba na radu. Posledně jsme jednali po dobu 18 měsíců, teď jsme ambicioznější, musíme zajistit bezpečnost stranám společenství. Čím ambicioznější jsme, tím více se musíme připravit. Můžeme to skončit v roce 2020. Nový program nemá odpovídat politicky situaci, ale jde tu o ambice a inovace. Apeluji tedy na radu, aby rada e, vypracovala svůj postoj stejně rychle, tak jak to učiní parlament. Děkuji mnohokrát. Děkuji panu Ellerovi, který tedy hovořil jako stínový zpravodaj programu Horizont. Je to tak? Eh, já bych tedy Chcete vystoupit eh, rovnou jako zpravodaj k tomu zvláštnímu programu, nebo ne? Dopo. No okay. Takže až posléze? Takže dokončíme seznam stínových zpravodajů Cabeson Ruiz. Děkuji, paní předsedající, děkuji oběma zpravodajům za informace a za ty novinky. Všechno je to důležité a pozitivní, jenom bych chtěla zdůraznit některé myšlenky. Průmysl Myslím si, že je třeba lépe definovat eh, zastoupení malých a středních podniků. Je to rozmělněné, ten nástroj byl přitom velice pozitivní v horizontu 2020 a měl by se posílit i v tom horizontu Evropa. Dále synergie tento program by měl hovořit nejen o potřebě synergie. Je třeba říci, že pokud nenajdeme zvláštní mechanismy, které umožní vzájemnou doplňkovost, a členské státy si musí uvědomit, že musí eh, sdílet tyto fondy, jenom tak potom bude tento program atraktivní. Excelence, nebo ten design excelence je často velice eh, omezen a já si myslím, že bychom měli najít mechanismy, které podpoří toto reálné zapojení do synergie s dalšími fondy ze strany členských států. Otevřená věda, první pilíř, velice důležitý, ale otevřenost musí být větší i v řízení programu. Musíme zajistit mnohem větší otevřenost a nesoustředit se jenom na první pilíř. Dále mladí lidé, je dobré, že návrh komise je, eh, zahrnuje i synergii s programem Erasmus. Musíme podporovat podnikatelského ducha a novátorského ducha i u mladých. Potřebujeme nejen tuto synergii, ale i program nebo nějaký konkrétní nástroj, který umožní, aby mladí badatelé, mladí doktoranti eh, se stali součástí programu. A může to být nástroj, jak podporovat talenty v jednotlivých zemích, protože často dochází k jejich odchodu do zahraničí. Pan Nika říkal, že je třeba posílit eh, ochranu duševního vlastnictví. To já také považuji za důležité. Chci zdůraznit, že musíme eh, to dát do souvislosti i s sociálním paktem a zaměřit se i na využívání výsledku vědy ve společnosti. Komise už pracuje na ukazatelích, které já považuji za pozitivní a mohli bychom pracovat na tom, aby tento program skutečně měl prospěch pro celou společnost a budeme tedy pracovat i na společenském dopadu těchto vědeckých výsledků. Děkuji. Děkuji. Děkuji také, že jste respektovala čas. Eh, nyní kolega Krasnodebsky za EKR, který zastupuje pana Tošenovského. Je to tak? Ano, je to tak. Já zastupuji pana Tošenovského a jenom tedy pár slov. Pan Tošenovský bych chtěl především eh, poděkovat zpravodaji panu Nikovi je vděčný eh, za to, jak rychle jste zvládl pracovat a také děkuje za to, že jste hned od počátku zapojil stínové zpravodaje. Dále chce zdůraznit eh, následující eh, prvky. Podporuje návrh pana Niky, a sice, že program Horizont Evropa by měl mít rozpočet 120 miliard Dále lepší zeměpisná vyváženost. Podporujeme eh, všechny pozměňovací návrhy, které se eh, týkají rozšíření tohoto programu. Chtěli bychom, eh, aby tento aspekt byl také kritériem při rozhodování. Každopádně naše politická skupina podporuje tyto myšlenky a náš eh, stínový zpravodaj bude podporovat tento pozměňovací návrh. A poslední otázka, to je účast Britů, jak to bude vypadat s jejich účastí na programu Horizont 2020, respektive Horizont Evropa. Eh, děkuji kolegyně Víring. Děkuji, paní předsedající. Pokud jde o účast eh, v horizontu Evropa, máme stejný cíl. Chceme, aby EU byla konkurenceschopnější než dnes. Musíme se zaměřit na šíření excelence v EU, abychom tohoto cíle dosáhli. Také bychom měli vyhodnotit synergie mezi jednotlivými fondy. Horizont Evropa by měl mít harmonizovaný přístup eh, to jak u nařízení, tak u eh, zvláštního programu. Na to se zaměřují oba zpravodajové a já je v tom plně podporuji. Během jednání bych eh, chtěla zohlednit budoucí vývoj výzkumu a inovací v EU. Ty volby, které jako zákonodárci učiníme, ovlivní dopad výzkumu a inovace v EU. Eh, a jsou tady důležité i vztahy se zeměmi mimo EU a měli bychom zdůrazňovat reciprocitu. Těším se na spolupráci na tomto tématu. A pokud jde o zvláštní program Horizont Evropa, tam to zaměření se bude eh, týkat konkrétní eh, podoby zvláštního programu. Jak už říkal pan Ehler, Musíme zajistit kontinuitu programu pro eh, výzkumníky eh, i investory. To je jediná cesta, jak podpořit růst evropského výzkumného prostoru. A i zde se těším na spolupráci eh, v létě a na podzim s panem Eilerem. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. Nyní má slovo Pan Dalunde. Děkuji, paní předsedající. Nejprve na adresu kolegy Nika. Děkuji za návrh a jsme rádi, že pracujete tak rychle, aby se dodržel časový harmonogram. Myslíme si, že váš názor na zvýšení rozpočtu je dobrý signál. Chceme podporovat výzkum a inovace. Je to jeden z nejdůležitějších nástrojů, jak řešit globální výzvy, jim čelí EU. 120 miliard eur je cesta správným směrem. Dále je dobré, že se posílila přítomnost klimatu ve všech programech. Dnes eh, víme, že máme problémy se suchem, a stále ale ještě neplníme klimatické cíle. Tento rozměr je třeba posílit, protože ty výzvy budou stále větší a tady také to otevírá možnost pro podniky a průmysl, aby se odlišili tím, že se budou zaměřit, eh, zaměřovat na vysoce kvalitní eh, technologie v oblasti klimatu. Dále jsme skeptičtí ohledně rozdělování peněz podle nějakého geografického klíče. Všechny nástroje EU nemůžou sloužit stejnému cíli. Na to máme jiné fondy, Eh, excelence by měla být hlavním kritériem, podle nějž se projekty budou vybírat a je třeba se zaměřit na dopad projektu. To je mnohem lepší eh, vedlejší kritérium než geografické rozložení. Za třetí, strategické plánování. Nechceme to nechat na komisi. Tady chceme spolupracovat se spravodajem, tak abychom našli řešení, aby ten přístup byl vyváženější. Za čtvrté, veškerý výzkum a inovace záleží na kapacitě vědců, výzkumných ústavů, eh, aby byli, mm, měli možnost otevřeně přistupovat k informacím, sdílet je, aby mohli těžit z informací z vědeckých publikací. A to je třeba zajistit. Za páté, vítáme, eh, že zpravodaj zmiňuje genderové otázky. Je, to, je třeba zajistit rovnou mzdu a rovné zastoupení Eh, a na adresu kolegy Ehlera ke zvláštnímu programu. Za prvé, myslíme si, že cíle klimatu a udržitelného rozvoje by měly být hlavní a měly by být hlavní součástí zastřešujících cílí, cílů celého programu. Za druhé, je třeba si uvědomit, že obě oblasti jsou celkem rozdílné a je třeba, aby eh, se to zohlednilo v rámci horizontu Evropa za třetí. Vítáme klastr týkající se digitálního průmyslu, potřebujeme větší zaměření na klima eh, s ohledem na to, že průmysl je stále jedním z největších znečišťovatelů a musíme tedy zlepšit energetickou účinnost. Děkuji. Bohužel paní předsedající bez mikrofonu. Já. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θα μιλήσω για την Děkuji, paní předsedající. Budu hovořit o zprávě eh, kolegy Dana Niky. Eh, děkuji velice za eh, to zprávu. Všichni jsme se snažili dosáhnout co nejlepšího výsledku. Naše skupina mm, se eh, dívá na návrhy eh, zpravodaje pro Horizont eh, Evropa pozitivně. Snažíme se o rovnováhu mezi vědou a obnovení, novinkami na jedné straně a využití pro společnost na straně druhé. Agenda výzkumu by měla vytýčit priority především pro ty projekty, které se zabývají eh, záležitostmi důležitými pro společnost a ne projekty, které eh, slouží zájmům nadnárodních eh, společností. Co se týče kritérií vyhodnocení, tak eh, z projektu eh, Horizon 2020 máme zkušenosti a měli bychom se snažit o větší transparentnost, o skutečné skupiny, které vyhodnocují tuto záležitost a budou zapojeni do toho všichni představitelé příslušných stran. Potom záležitost se to týká financování. Měla by se zohlednit zapojení třetích zemí, abychom zabránili nespravedlnosti. V minulosti to bylo tak, že zde byla celá řada lidí, kteří pošlapávali lidská práva. Měly by být eh, přijaty závěry a k těmto závěrům by měly být při, eh, přístup všichni. Předložíme pozměňovací návrh. Děkuji, paní předsedající. Paní Matias, která je stínovou zpravodajkou pro ten zvláštní program, prosím. Já také vou fazer alguns comentários gerais nesta Děkuji. Dovolte pár obecných komentářů v této fázi. Souhlasím s většinou toho, co tady zaznělo. Chtěla bych vás upozornit eh, Nicméně na některé obavy, které mám v souvislosti s obsahem programu a také s organizací, myslím, že tady bude třeba vysvětlit některé věci. Pokud jde o samotný obsah programu, tak mě znepokojuje konvergence a zářazení do tohoto pilíře eh, průmyslové konkurenceschopnosti. Jak se to propojí s výzvami, které stojí před naší planetou? Není tady jasné, jaká částka bude věnována na konkurenceschopnost a jaká bude věnována na celkové eh, velké globální výzvy. Hrozí, aby, eh, že si průmysl uzme většinu těch zdrojů a zbyde jenom málo na jiné inovace, které jsou také důležité. Je tedy třeba, aby toto bylo odděleno, aby se to vyjasnilo a především je třeba zajistit, aby nedocházelo k velkým ztrátám u těch globálních výzev, které před námi stojí eh, které stojí před vědeckým společenstvím v Evropě. Také je třeba oddělit eh, druhého pilíře. Eh, tam se hovoří o inkluzivní společnosti. My jsme o tom mluvili u horizontu 2020 a doufám, že tady bude zachován takový princip, že společenské vědy nejsou doplňkem, ale jsou také zásadním prvkem. Nemůžeme působit ve společnosti, kterou neznáme, a proto je třeba zajistit financování i pro společenské a humanitní vědy. A jsem eh, ráda, že byl posílen fond pro Evropskou výzkumnou radu, ale musí být na 100% autonomní. Eh, já mám trochu pochybnosti Eh, ohledně počtu eh, zaměstnanců, protože by to pro ně mohlo znamenat více eh, byrokratické práce, více byrokratické práce pro výzkumníky a ti se nebudou tedy mo- moci věnovat své vědecké práci. A pak je důležitý princip stejná mzda za stejnou práci. Pak je třeba ještě přesně vyjasnit proces strategického plánování. Není vůbec jasné, jak ty nástroje budou fungovat. A důležitá je spolupráce se soukromým sektorem, vyjasnění misí a úlohy Evropské komise. Musíme zajistit eh, autonomii a myslím, že to zatím není dobře definováno. Pak je tady ještě role malých a středních podniků a fondy na infrastrukturu. Děkuji. Děkuji. Bohužel zase mimo mikrofon, paní předsedající. Zunächst mal ganz oft. Nejdříve bych chtěl zcela otevřeně říci něco. Eh, Danika již to zažil, že někdo prostě hm, také eh, byl ochoten eh, zahrnout něco od stínových zpravodajů do své zprávy. Ještě jednou, u klastru bychom měli rozlišovat a tak si myslím, že se to plánuje. A to rozlišovat mezi na jedné straně e, tvůrčí stránkou společnosti a na druhé straně e, bezpečnost. E, bezpečnost je určitě velkým tématem a jeden rozpočet potom třeba pohltí ten druhý rozpočet. O té otázky ano, dovedeme si představit, že radě a komisi dáme e, určitou volnost, co se týče volnosti a také bychom to chtěli definovat. Ale pak e, to musí být e, akt přenesené pravomoci. A pak musí být celkový návrh s tím, že máme akt přenesené pravomoci. A nebudeme si prostě dva roky se rozmýšlet nad tím, co znamenají mise a a co znamená budoucnost partnerství. Potom Rychlejší čas k realizaci, přístup eh, z dola nahoru 6 měsíců eh, a eh, dále zjednodušení zásada jednotného přístupu k auditu v nařízení, to je opravdu velice důležité. Ten přístup jednotného auditu potřebujeme více jasno pro příjemce, to znamená při kalkulacích nyní generujeme 60% a kontinuita financování, model model financování, potřebujeme větší flexibilitu po pokrytí nákladů na infrastrukturu, rychlý přístup, krátší eh, období pro poskytnutí prostředků příjemcům eh, praxe účtování, eh, omezení paušálních částek, tedy eh, podmínkou pro rozšíření paušálu bude provedení hodnocení a to má být v polovině období. My chceme rozšířit ty paušály, aniž bychom věděli, jak to funguje a do jaké míry je to v souladu s finančním nařízením. Děkuji. Děkuji a nyní paní kolegyně Damáto. Děkuji, paní předsedající. Musíme si eh, říci pravdu. Tyto dvě zprávy jsou velice důležité pro budoucnost Evropy Eh, ano, nařízení eh, rámcového, o rámcovém programu a máme tady ještě eh, i ten zvláštní program. My jsme si snažili vyslechnout maximum zúčastněných stran, měli jsme na to velice málo času, tak abychom navrhli tedy návrh, který bude co nejpřijatelnější musíme eh, věnovat pozornost eh, oběma aspektům. To znamená, máme tady rámcový program a potom se to musí odrazit v tom eh, zvláštním programu. A proto tedy parlament musí pracovat na obojím najednou. A máme ale na to velmi málo času, co může poznamenat kvalitu práce. Podle našeho názoru Eh, komise prostě navrhla takový časový harmonogram, že to znemožňuje žádnou účast zúčastněných stran. Eh, my si myslíme, že ten eh, princip rychlost je důležitější než kvalita by byl záměrem komise. Bylo to předloženo ke konci mandátu. A určitě parlament eh, těžko to může nějak urychlit ještě do příštích evropských voleb. Pokud jde o tak důležité téma do budoucna, by možná bylo vhodnější odvádět práci, která podle hnutí pěti hvězd se zaměřila spíše na kvalitu, eh, inkluzi a transparentnost. I z hlediska zjednodušení by bylo dobré celý obsah rozhodnutí přesunout dovnitř nařízení. Potom by byl jediný dokument, zároveň bychom si uchovali své pravomoci, nevznikaly by různé šedé zóny, pojednali bychom všechny aspekty, a to tedy včetně strategického plánování. Dále rozpočet Eh, i když je velice složitý, není eh, uspokojivý. To číslo 120 miliard by určitě lépe vyhovovalo požadavkům tohoto odvětví. Rozdělení rozpočtu mezi jednotlivé pilíře a klastry, třeba globální výzvy, průmyslová konkurenceschopnost, mě opravdu přivádí k údivu. Eh, pokud jde o inkluzivní a odolnou společnost a oblast klima, energie a mobilita, tam dochází k ponížení rozpočtu oproti eh, programu Horizon 2020. Myslím si, že text není vyvážený. Potřebujeme podporu eh, výzkumu, to se musí otočit o 360 stupňů. Pak tady jsou některé velice vágní aspekty a koncepty, jako třeba mise, a není nám vůbec jasné, jak to bude vypadat. Vlastně to bude všechno pod kontrolou komise. A chci tedy říci, že proces spolurozhodování je velice důležitý e, i podle smluv. A už se blížím ke konci, paní předsedající. Také lituji, že zmizel nástroj pro malé a střední podniky. Chybí tady podíl rozpočtu, který by byl věnován právě těmto podnikům. Pak je tady část týkající se partnerství. Tam jsou tři různé typologie eh, partnerství se soukromým sektorem, ale mám pocit, že tady chybí ten potenciál partnerství veřejný sektor, veřejný sektor. Pak tady eh, jsou operace blendingu, eh, to znamená propojení s fondem Invest EU. Samozřejmě finanční nástroje jsou důležité a užitečné, ale bylo by dobré vytvořit mechanismy, Eh, aby ty peníze eh, vlastně nekončily v kapsách nějakých prostředníků, ale aby šly spíše do reálné ekonomiky. A já slibuji tedy plnou spolupráci s pravodajům i stínovým zpravodajům. Děkuji, paní Kapel odešla. Já si také vezmu minutku, abych tady zmínila jeden koncept, který už byl zmíněn panem zpravodajem Nikou. Také o tom hovořila kolegyně Cabezon Ruiz a další. Paní předsedkyně opět bez mikrofonu. To je tematika malých a středních podniků. O tom hovořili všichni kolegové a byla bych ráda, aby komise se tedy toho nějak zhostila, aby si uvědomila, že tohle všechno je velice důležité v rámci pilíře o inovacích, o zlepšování konkurenceschopnosti průmyslu e, pomocí výzkumu a přenášení výsledku výzkumu především do Evropy. To je ten princip e, e, reciprocity. Potřebujeme důležitý kvalitativní skok a nesmíme zapomenout ale i na skromnější nástroj pro malé a střední podniky, protože ten přece přinesl mnoho výsledků. A mm, byla i řada projektů, které byly kvalitní, ale ne, nebyly už na ně finance. Všichni e, víme, že v našich zemích e, jsou často malé a střední podniky, které také ale jsou inovativní. Třeba i v mém podniku, e, v mém regionu je podnik, který změnili vlastně koncept pro výrobu asfaltu, který se používá na opravu silnic, vymysleli produkt, který je ohleduplnější vůči životnímu prostředí a dnes hledají i nová odbytiště díky eh, výzkumu, posílili své kapacity, své možnosti. Není to nějaká disruptivní inovace, je to inovace velice důležitá a kdyby takto se mohly rozvíjet i další malé a střední podniky, eh, tak bychom těch inovací měli mnohem více. Eh, také se tady hovořilo o zdraví, to je také důležité téma a já doufám, že eh, komise si uvědomí, že europoslanci jsou znepokojeni tím, že tento nástroj také vymizel a měl by se nechat prostor i pro inovace v této oblasti. Nyní tedy dostane slovo komise pan van der Wille. Děkuji mu za přítomnost, protože s námi bude spolupracovat eh, během celé této doby. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně komise bych chtěla poděkovat oběma zpravodajům, že nás dnes seznámili s hlavními rysy těchto zpráv a také jsme uvítali diskuzi, která potom následovala. Chtěli bychom eh, připomenout eh, slova komisaře, když byla asi před měsícem na výboru ITRE, tak řekl, že je to jedinečná příležitost nejenom v ten den, ale i v nadcházejících týdnech a měsících, kdy je možné evropské iniciativy eh, přetvářet k lepšímu a já věřím, že to bude velice dobrý proces spolu s Evropským parlamentem. Vaše připomínky ohledně rozpočtu jsme si poznamenali. 120 miliard tento eh, rozpočet je výsledkem uznání té tvrdé práce při implementaci horizontu 2020 a Junkrova komise věří, že investování do inovací znamená investice do budoucna budoucna. E, to, co jsme slyšeli od zpravodajů a stínových e, zpravodajů, e, ukazuje, že podporujete konstrukci příštího rámce pro inovace a dopady. I to, co jsme si vyslechli, eh, stimuluje eh, eh, naši diskuzi ještě více. Vaše obavy ohledně strategického plánovacího procesu jsme zaznamenali. My se domníváme, že má probíhat otevřeněji a transparentněji a do, tedy ten strategický proces plánování horizontu 2000 oproti 2020. Dále vítáme, že přikládáte velkou velký význam synergiím mezi různými programy EU, nejenom ve vztahu ke strukturálním fondům, ale také Invest EU program Erasmus a Creative Europe, abych uvedla několik málo. Také jsme vzali na vědomí otázky, které představují velké výzvy, kdy musíme dále přemýšlet, jak je budeme řešit. Zejména je třeba zaplnit eh, tu inovační mezeru, která v Evropě existuje. Je to teprve začátek vzrušujícího procesu. Usilujeme o inovace v oblasti věd, jak již bylo řečeno před měsícem. Komisař řekl, věřím, že tak můžeme maximalizovat dopady, reagovat na potřeby společenství společnosti. A jsme rádi, že parlament chce jednání s radou uzavřít co nejdříve pod motem kvalita a rychlost. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A nyní předám slovo našemu předsedajícímu Chtěla bych velice srdečně poděkovat, protože to bylo opravdu velice intenzivní a že to probíhalo tak rychle a hladce, si zaslouží slova uznání. Děkuji. Děkuji mnohokrát a jsem eh, velice eh, rád po té, co jsem to eh, sledoval z ústraní. Všecko je v pořádku. Bylo to poněkud dlouhé, tři a půl hodiny a celou dobu jsme popíjeli jenom vodu. To je tedy opravdu velmi nebezpečné. E, naši zpravodajové chtějí vystoupit, pan Danika, pan Eiler. Děkujeme mnohokrát za všechny připomínky, které jste zazněli a to ze strany stínových zpravodajů, ale i od ostatních kolegů eh, působících ve výboru ITRE. Jak jsem již řekl, za méně než 15 minut se setkáme znovu se stínovými zpravodaji a pokusíme se zapracovat všechny to připomínky, abychom odpovídajícím způsobem zareagovali na ty pochybnosti, které ještě existují, které vyjádřili všichni, kteří vystupovali v diskuzi. Opravdu si dělám starosti, jak můžeme zajistit, aby 220 miliard eur bylo dobře rozděleno mezi výzkumnými pracovníky v EU prostřednictvím spolupráce mezi důležitými Eh, institucemi na základě reciprocity, na základě zásad, které budou odstraňovat eh, překážky v přístupu k evropským fondům. Excelentnost má být důležitou eh, zásadou nehledě na gender nebo zeměpisnou polohu chtěl bych upozornit na veškeré výzvy, které jsou také uvedeny ve zprávě. Vědecká společnost v Evropské unii musí e, obdržet od Evropského parlamentu odpovídající odpovědi. Je třeba vyjasnit celou řadu věcí, ale také odpovědět na otázky předvídatelnosti a lepšího vnímání, jak zajistit přístup k evropským fondům, aby bylo možné výzkumníkům opravdu pomoci. Výsledky výzkumu eh, by eh, měly být ve prospěch občanů Evropské unie, protože eh, ten výzkum je financován z jejich prostředků. Chtěl bych ještě jednou zdůraznit 120 miliard eur přidělených na výzkum jazykům v EU. Sedm z nich pochází eh, z evropských prostředků, ale ten zbytek eh, z náro... vnitrostátních prostředků, takže eh, když chce někdo využívat evropské prostředky pro excentrické, exotické, nějaké účely. Eh, dobře, ale využijte také vnitrostátních prostředků pro tyto cíle. Ty jsou eh, velkorysejší a dají se snáze využít než evropské prostředky, protože evropské fondy mají omezené možnosti, když je tedy eh, porovnáme s žádostmi, které přicházejí od vědců. Děkuji a slovo má pan Eiler. No, Já bych ale při takovéto rozpravě chtěl zmínit eh, samozřejmě ty kritické body. Je to opravdu ambiciozní program, který byl teď předložen. Je odvážný, eh, obrací, eh, odráží globální výzvy, Eh, co je základem blahobytu v Evropě. A vždycky to, je, to bylo založeno na inovacích a na schopnostech k inovacím. I máme dnes úplně změněný svět, co se týče digitalizace, co se týče rychlosti eh, komunikace. A myslím si, že eh, tady dostáváme velice důležitou odpověď. Ovšem mám takový dojem, že tady eh, chceme eh, dát přednosti rychlosti před eh, kvalitou. Projednává se to na pracovních skupinách a potom ten, kdo se toho zúčastnil, tak nyní najednou byl překvapen, jak vypadá návrh komise. Za druhé, neděláme rychlost, nedáváme rychlosti přednost, ale v Evropě máme určitou tendenci. Máme tady programy, které prostě dva roky běží takhle pomalu a v posledních letech dramaticky nastoupí a v posledních posledních dvou letech opět spadnou dolů. A to vůbec neodpovídá těm nutnostem hospodářské soutěže, eh, tomu, jak to, má, eh, jak to mají nastavené univerzity, výzkumníci a tak dále. Takže Nemusíme eh, eh, rychle něco dělat, protože by to bylo netransparentní. Musíme dát odpověď Evropě. Evropa musí ukázat, že inovace je pomoc pro všechny, že můžeme být globální, že chceme být na špičce inovací, že nám to pomůže. A proto to chceme rychle, protože bychom měli výhodu, když to prostě dokončíme příští rok, že celé společenství se na to může nastavit. Jaké jsou tady nové programy, mohou se vytvořit konzorcia, můžeme mít to združení, chceme kvantum množství, ale to nebudeme mít ze dne na den. Kdy se v září 2020 eh, domluvíme, že chceme mít nějakých 20 miliard eh, mít kvantum, tak to nebudeme mít v lednu 2021. Eh, chceme kvantum, chceme umělou inteligenci, chceme být flexibilní, chceme inovaci, eh, chceme mít úplně nové klastry a proto rychlost eh, to není pokus o netransparentnost. To je to, co musíme udělat. Musíme eh, se kon, být konfrontováni a jsme konfrontováni s tím globálním prostředím. 18 eh, měsíců pracujeme na nějakém výzkumném programu. Nejsou to výzkumníci nebo podnikatelé, nejsou to univerzity, kdo jsou pomalí, pomalí jsme my. Když nejsme schopni za 18 měsíců jasně dát signál, máme 120 miliard, máme ambice a chceme, abychom tyto šance využili. Proto vysloveně se bráním, protože bychom hovořili, rychlost má přednost před kvalitou. Když chceme inovace, když to chceme od výzkumníků a od una, eh, univerzit, tak zatraceně během jednoho roku musíme vyjednat rámcový program. A proto bychom měli mít ambiciozní finanční cíl. A to není vůbec netransparentní. A je to nesmysl, že nevypíšeme nějaký prostě eh, šek blanko. Ano, řekneme, komise a rada potřebují pro, možná pro strategické plánování trošku volnosti, ale my potřebujeme mít eh, akt přenesené pravomoci, co z toho vzejde. Takže prosím, nebudeme tohleto hlásit eh, veřejnosti, že tady jde o rychlost před kvalitou, ale jde také o výkonnost institucí v Evropě. A jde o to, abychom dali signál vědcům, eh, výzkumníkům, že jim dáváme možnosti a víme, že jsme si vědomi toho, že globální poměry se velice rychle mění. Děkuji, vážení kolegové, děkuji vám všem. Myslím, že jsme tedy vedli před prázdninami skvělou diskuzi. Děkuji vám za ní. Zúčastnili se ji čtyři ministři z rakouských ministerstev během dnešního odpoledne. Dále jsme měli skvělou diskuzi o rámcovém programu Horizont Evropa, takže končíme ve velkolepém stylu, jakožto výbor ITRE. A chtěl bych ještě říci, co je důležitého. 3. a 24. září jsou to dva pondělky, 3. a 24 září. Vždy se jedná o odpoledne. Budeme mít zasedání výboru ITRE, včetně hlasování. Připravte se prosím na tyto termíny v 16 hodin odpoledne 3. a 24. září. A pravděpodobně budeme mít eh, schůzi i 18. září, což je tedy zelený týden celá řada politických skupin, zřejmě všechny, protestují eh, proti tomu, aby se konaly schůze. Není to eh, dobrý návrh. Eh, můžeme s tím souhlasit, můžeme zrušit tuto schůzi, která byla předběžně připravena. A mohu vám říct, že pokud to bude nutné, v případě nutnosti zvoláme doplňující schůzi výboru ITRE a to ve Štrasburku 10. září, ještě jednou 10. září v pondělí, někdy odpoledne nebo večer v noci mezi 19. hodinou a 22.30. Buďte prosím připraveni, že bude třeba zvolat mimořádné jednání ITRE ve Štrasburku 10. září, ale ty ostatní schůze 10. a 24. září se eh, konají, jak bylo navrženo. Přeji vám moc hezké prázdniny, odpočiňte si, protože ty příští prázdniny budou úplně jiné, jak víte lhůta tak předkládání pozměňovacích návrhů. Týká se to obou zpráv 6. září 2018. 6. září 2018, tedy pozměňovací návrhy k oběma zprávám. Přeji vám ještě jednou hezké prázdniny a děkuji za skvělou spolupráci v tom skvělém výboru.